Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové. Rádi bychom dnes začali přesně. Vám i dnes musíme začít přesně, protože kdo se díval do našeho programu, tak dobře ví, že nás čeká návštěva čtyř komisařů a jednoho generálního ředitele. Máme tedy mnoho významných hostů, kteří nám mají co říci. A jistě i poslankyně a poslanci, kteří dorazí záhy v hojném počtu, budou mít na ně celou řadu otázek. A proto bychom měli řádně zacházet s vymezeným časem. Všichni jste obdrželi program a já předpokládám, že tedy budeme postupovat tak, jak byl program koncipován a je před vámi. Předpokládám, že nikdo nemá námitky vůči dnešnímu pořadu jednání. Dobrá, tak budeme postupovat i jako doposud s zápisy pokud někdo do konce tohoto zasedání nepodá námitku vůči zápisům z minulých schůzí, tak je budeme považovat za schválené. Další sdělení. Naše zasedání z dnešního dopoledne i odpoledne bude přenášené na internetu prostřednictvím webstreamingu takže poslankyně a poslanci by se měli uvědomit, že jsou vidět po celé Evropě, ba možná i za hranicemi Evropy. Až k nám dorazí všichni kolegové a všechny kolegyně, tak je možné že se objeví i další zájemci o činnost našího výboru, pokud se tak stane a bude zde naprosto plno. A pokud eh, někdo bude mít zájem, tak v místnosti ASP 3G2 eh, máme dnes náslechovou místnost a dnes odpoledne Eh, je to v ASP 1G2, ale nyní dopoledne ASP 3G2. Dnešní pořad jednání je tedy jasný. My jsme se naplánovali, že budeme hovořit dnes s třemi komisaři, s jednou komisařkou, a protože musíme být ukáznění, tak už nyní předešlu pro všechny kolegyně a kolegy, jaký bude postup. Je to tak prostě dáno, nemůžeme o tom diskutovat. Bude pětiminutový úvod zpravodaje nebo zpravodajky, potom deset minut prohlášení a když říkám, že to bude deset minut, tak také mám na mysli, že daný komisař bude hovořit deset minut a potom máme 35 minut na to, aby své prohlášení učinily jednotlivé politické skupiny a potom uvidíme podle toho, kolik budeme mít přihlášených řečníků, kolik z nich se jich dostane na řadu. Ti samozřejmě budou mít méně vymezeného času než mluvčí politických skupin a na závěr dostane slovo ještě komisař a bude mít 5 až 10 minut na to, aby odpověděl na položené otázky, případně učinil ještě další sdělení. Také je jasné, že pokud budou nějaké další otázky, které nestihneme dnes projednat na tomto zasedání, tak je zde Eh, postup písemného zodpovězení otázky. Tolik tedy k našemu dnešnímu zasedání. Příští schůze je naplánována na 10. února a bude mezi námi pan komisař Hán a komisař Androš. Potvrdili svoji účast. To nás velice těší. Budeme mít půl dne času, abychom s těmito dvěma komisaři diskutovali. Další sdělení předsedy je to, že na svých stolech naleznete nebo možná ještě obdržíte podklady, které si vyžádal předseda konference předsedů Klaus-Heiner Lehne nás požádal, abychom přispěli k usnesení eh, frakcí k jarnímu summitu. My jsme toto téma společně prodiskutovali na schůzce koordinátorů. Rozeslali jsme návrh jednotlivým frakcím. V podstatě jsme zohlednili to, co eh, tam frakce chtěli mít a poté, co nyní frakce souhlasili, tak jsme to zaslali panu Lénemu. A nejpozději do dnešního odpoledne tento podklad obdržíte. chci zopakovat to, co jsem říkala také na koordinátorech. Není to tak, že ten tu naformulovaný text bude převzat jedna ku jedné do usnesení. To, co my jsme zde sepsali, je příspěvek, podklad pro konferenci předsedů politických frakcí. A každá frakce dá svůj příspěvek a oni to skonsolidují do takové zuženější verze. A z ní potom vznikne to usnesení. Takže prosím, nebuďte zklamaní, také všichni z vás, kteří jste podíleli na práci v politických skupinách na tomto dokumentu, když naše doporučení se neobjeví všechna jedna ku jedné nakonec i v tom konečném usnesení. Eh, my jsme formulovali dopis všem národním parlamentům Evropské unie, a také už jsme obdrželi zpět některé příspěvky z národních parlamentů. Příspěvky někteří zaslali také eh, v jejich úředních jazycích, takže potřebujeme určitý čas na to, abychom vše přeložili, abychom si ty příspěvky mohli řádně přečíst. Například příspěvek Dánska přišel v dánštině, takže si musíme počkat na překlad z dánštiny, což je samozřejmé. Předpokládám ale, že na konci týdne budeme mít takový svazek se všemi příspěvky. A jakmile obdržíme další příspěvek, tak tento svazek bude doplněn. Tolik tedy k národním parlamentům. Byla zde ale také výzva pro všechny výbory z mojí strany. Jsem k tomu vyzývala na konferenci předsedů výborů, že pokud chtějí přispět práci našeho výboru, tak tak mají učinit. Buď formou dopisu, anebo formou oficiálního stanoviska. Některá stanoviska již byla formulována, například výbor pro dopravu a výbor pro rozvoj. Ti už odhlasovali svá stanoviska a to tak záhy, že už máme k dispozici konsolidované definitivní znění. E, potom výbor pro průmysl a výzkum již hlasoval nicméně ještě není úplně dopracovaná jazyková verze. Eh, my vám ale odpoledne rozdáme tu nedefinitivní verzi, protože mezi nás přijde komisařka pro vědu a proto je vhodné, abychom měli k dispozici také stanovisko výboru ITRE. Výbor Envy a výbor Regi hlasovali minulý týden, Envy v úterý, Regi ve čtvrtek. Ještě nemáme jejich stanoviska k dispozici v definitivní podobě, ale jistě záhy obdržíme. Dále e, oficiální stanoviska ohlásil výbor pro kulturu a výbor pro zemědělství. Takže si počkáme, až nám poskytnou odhlasovanou verzi a jazykově náležitě upravenou verzi. Tolik tedy sdělení předsedy. A podle mých hodinek je nyní 9.15. Prosím, nedívejte se na hodiny v sále, protože hodiny v sále nejdou dobře. Ani ty hodiny nalevo, ani napravo neukazuji správný čas. Prosím, dívejte se raději na své vlastní hodinky. Já se také dívám na svoje hodinky, takže jsme nyní u bodu číslo čtyři. A k bodu číslo čtyři mi dovolte, abych velice srdečně přivítala mezi námi pana komisaře. Srdečně vás zde vítám, pane komisaři Oettingere. Velice nás těší, že jste měl čas přijít mezi nás do našeho výboru. Není to vždy snadné sladit eh, termíny, ale máme z toho velkou radost, že jste dnes mezi námi. Budeme postupovat tak, jak jsem již sdělila. To znamená, že pět minut budeme mít úvod našeho zpravodaje a potom budete mít slovo vy, budete mít možnost činit prohlášení. 10 minut nyní má slovo Salvador. Gracias, presidenta. Bienvenido, komisar. Děkuji vám, paní Eh, předsedkyně, vítejte pane komisaři, vážené kolegyně a kolegové. Dnešní den je opravdu mimořádný v našem výboru SURE, protože mezi nás přijdou tři komisaři, eh, kteří se zabývají třemi zásadními oblastmi pro nové finanční perspektivy energetiku, výzkum a dopravu. Kromě eh, tedy vnějších vztahů O níž už víme, že na ně peníze nestačí nikdy. A jako první promluví eh, komisař pro energetiku, který se musí zabývat a musí řešit celou řadu závazků, jež budou vyžadovat dodatečné prostředky v následujících finančních perspektivách. Proto je zapotřebí, abychom znali jeho stanoviska, jeho projekty a také Ehm, jaké eh, jsou jeho pocity nebo jeho cítění ohledně jednání mezi komisí a parlamentem a rozdělování finančních prostředků na další finanční období. Ehm, máme tu problém finančních kompetencí v energetice způsobené eh, tím, že vstoupila v platnost Lisabonská eh, smlouva. Toto rozdělení znamená Eh, že máme velice eh, ambiciozní cíle v oblasti energetiky, což pravděpodobně bude vyžadovat nové finanční závazky, nové finanční prostředky. A tyto perspektivy nových finančních prostředků zatím nebyly předpokládány jako výbor eh, SURE Eh, chceme aplikovat eh, mm, myšlenku přidané hodnoty Evropy a máme za to, že celá řada činností, k nímž dochází například při plánování infrastruktur energetických eh, mm, aspektů, by měly být koordinovány na evropské úrovni, protože podle nás by to bylo, by to bylo mnohem účinnější. Koncentrování těchto iniciativ do evropského rozpočtu nám připadá mnohem účinnější než reprodukování 27 energetických iniciativ. Rádi bychom znali tedy stanovisko pana komisaře eh, k tomuto bodu. Je zjevné, že bude zapotřebí mít nové rozpočtové zdroje, nové finanční prostředky eh, a to mnohem rozsáhlejší než do posud Můžeme toto naplánovat dvěma způsoby. Za prvé, když budeme tedy zvažovat energetický aspekt ve všech politikách, takzvaný mainstreaming, anebo budeme připravovat specifické programy pro energetickou oblast, v nichž by pak bylo zapotřebí nacházet prostor, Eh, pro ty kategorie výdajů, které odpovídají oblasti energetiky, neboli využívat buď eh, prostředky, které máme už v rozpočtu, nebo jsou mimo rozpočet. Pane komisaři, my bychom rádi věděli, co si myslíte, že je zapotřebí vykonat v následujících letech v oblasti rozpočtových zdrojů. Máte za to, že lze například eh, distribuovat investice v energetické oblasti mezi jednotlivé kategorie výdajů, nebo si myslíte, že je lepší je koncentrovat? Eh, revize rozpočtu nebo ty přeskum eh, rozpočtu hovoří o miliardě eur nebo bilionu eur podle toho, v jaké je to jazykové verzi na eh, energetiku. Evropská komise tedy očekává, že tyto prostředky přijdou především od soukromých aktérů. Ale Evropská komise eh, hovoří také o, za, o tom, že zapotřebí mít e, i veřejné prostředky. Tato obrovská suma by tedy měla být součástí evropského rozpočtu. Domníváte se, pane komisaři, že bude e, zapotřebí vytvořit nové specifické fondy pro energetiku? E, byl by to tedy rozpočet, který by nebyl evropský, nebyl by kryt s e, příspěvků členských států, ale byl by mezivládním nástrojem. Pokud se podíváte na stávající finanční perspektivy, na transevropské sítě v oblasti energetiky najdete částku zhruba 25 milionů eur. Myslíte, že to stačí k tomu, abychom uspokojili potřeby, které máme eh, v rámci eh, vzájemného provázání energetického, propojenosti, o které se hovoří jako nedostatečné v členských státech v Evropě a e, budeme na to tedy potřebovat dodatečné finanční prostředky v následujících finančních výhledech. A také v oblasti energetické účinnosti máme pochybnosti. Podle určitých studií, včetně těch, které připravil parlament nebo komise, bude velice obtížné navýšit nad 20 energetickou účinnost. Myslíte, že abychom toho dosáhli, budeme muset změnit právní základ? A nebo budeme potřebovat dodat další finanční rozpočtové zdroje? Nebo si myslíte, že bude stačit stanovit povinné kvóty pro členské státy, tak, aby v oblasti energetické účinnosti dosáhli těchto eh, cílů? Naši kolegové z výboru ITRE hovořili o tom, že program eh, inteligentní eh, energie eh, by měl být součástí programu CIP a mm, domníváte se, že by zde měly být oddělené infrastruktury, například v oblasti vody? Děkuji. Salvadora a nyní pan komisař Oettinger, prosím, máte slovo. Frau Vorsitzende, Paní předsedkyně, stěný pane zpravodaji, dámy a pánové poslanci. Velmi vám děkuji za příležitost s vámi velmi brzy diskutovat o strukturálních prioritách příštího rozpočtového období. Zároveň velmi děkuji za inteligentní a jasně strukturované otázky, které jste předložili, respektive které vypracoval pan zpravodaj. Já dnešní diskuzi chápu jako první rozhovor, protože komise samozřejmě svůj návrh ještě připravuje a já vidím, že v průběhu druhého čtvrtletí v létě a e, e, na podzim budeme e, muset ještě dále diskutovat. V energetické oblasti se opíráme o dlouhodobé e, struktury, to znamená o programy, které všichni známe a které musíme vyhodnotit a následně z toho vyvodit, jak a zda v nich máme pokračovat. Kromě toho navazujeme na zvláštní programy, které byly přijaty v boji proti krizi. Jsou to tedy programy hospodářské obnovy, prostředky a e, opatření které byly za tímto účelem schváleny a my musíme rozhodnout, jestli po třech letech skončí, nebo jestli, budou, mm, jestli v nich budeme pokračovat i v příštím rozpočtovém období. Za třetí se opíráme také o nový článek 100, eh, 94 který europeizoval energetickou oblast a tím stanovil nové nebo větší priority pro rozpočet, pokud jde o energii. Za čtvrté, můžeme říci, že se opíráme také o cíle, které jsme si stanovili v minulých letech, to znamená například o 20 větší energetická účinnost nebo 20% podíl obnovitelných zdrojů energie, což je cíl, který můžeme dokonce eh, vidět v rozpočtu, bylo mm, do toho investováno dost prostředků. Jsou to tedy čtyři struktury, které by měly vplynout do programu tak, jak ho chceme navrhnout. Půjde nám o otázky klasického rozpočtového financování. Co to vlastně je a kde eh, můžeme navrhnout půjčky, dluhopisy, nějaké časově omezené projekty, které slouží k podpoře růstu, které mají podpořit eh, zaměstnanost. Já osobně energetiku vidím na rozhraní mezi hospodářskou politikou, konkurenceschopností Evropské unie posílením růstu na jedné straně a udržitelností a ochranou životního prostředí na straně druhé. Pokud jde o strategii Energie 2020, která byla předložena eh, v listopadu, tak jsme eh, tedy rozlišili pět základních oblastí, kde je potřeba eh, si uvědomit zásadní evropskou přidanou hodnotu. Jsou to tedy oblasti, kde jedno euro investované na evropské úrovni přinese více než 27 krát eh, jednotlivé částky v jednotlivých členských státech. Sem patří za prvé otázka energetické účinnosti. Evropská rada v pátek eh, na základě naší přípravy vytvoří tlak a konstatuje, že bez intenzivnější snahy v této oblasti Evropská unie nesplní 20% cíl za 10 eh, let. V březnu tohoto roku chceme předložit akční plán pro energetickou účinnost a v posledku nám přitom půjde o otázku, jak a kde máme eh, tady investovat eh, evropské prostředky. Kde jsou ty evropské prostředky důležité? Pojďme se podívat na jeden příklad, na budovy. Soukromé i veřejné budovy. Ve členských státech samozřejmě máme různé zkušenosti, pokud jde o renovaci budov. A já si e, představuji, že naše regionální fondy a fondy soudržnosti, to znamená strukturální programy, bychom měli více než doposud soustředit právě na energetickou účinnost a na renovaci sanaci budov. Že bychom měli přijímat žádosti z regionu, ze členských států, které jsou určeny pro soukromé a veřejné budovy a tím bychom tedy měli vytvořit těžiště nebo prioritu, která by se měla stát součástí fondu soudržnosti. Nejde o větší množství finančních prostředků, ale jde spíše o prioritizaci ve prospěch, ve prospěch e, energetické účinnosti. Já si myslím, že s mm, panem komisařem Hánem na to máme podobný názor. Za druhé jde o to, abychom vytvořili integrovaný vnitřní trh v oblasti energetiky. Můžete si vzít všechny cíle energetické politiky, bezpečnost dodávek energie, eh, obnovitelné zdroje energie, které jsou dostupné, solidarita mezi členskými státy, energetická účinnost, konkurence, bez příslušné infrastruktury není nic z toho možné. A proto bychom se nyní chtěli snažit o integrovaný evropský trh, o e- integrovanou evropskou síť pro e, elektrickou energii a pro plyn. Nejprve to budeme muset e, financovat prostřednictvím tržní ekonomiky, ale jsou tu určité části infrastruktury, které se nevyplatí jako business model, to znamená, nebo by museli pro spotřebitele znamenat nepřiměřené vysoké náklady. A proto je tedy eh, musíme chápat jako zvláštní oblasti, ale ne jako izolované oblasti, které nejsou tedy součástí trhu. Pokud eh, chceme dosáhnout eh, úspěchu v této oblasti, potřebujeme v evropském rozpočtu solidaritu. LNG tekutý přírodní plyn. My tady máme 2 miliardy euro na infrastrukturu, 60 projektů, se kterými jsme udělali dobrou zkušenost, na tom budeme stavět a budeme se snažit vytvořit dlouhodobý projekt, program, ze kterého jasně vyplývají priority, to znamená integrace prostřednictvím infrastruktury pro oblast plynu a elektrické energie. Já si myslím, že tady uh, musím trochu předjímat, protože komise tady ještě nerozhodla, ale já si myslím, že investice do infrastruktury, která by se vyplatila, která by přinesla uh, eh, výtěžek, si můžeme představit jako příklad financování u půjček. Pojďme se podívat na eh, klasický rozpočet. Formy financování prostřednictvím Evropské investiční banky nebo prostřednictvím dalších struktur. To je jasné, ale kromě toho potřebujeme i další soukromé infrastruktury, eh, tak abychom mohli celou oblast eh, financovat. Ti další aktéři se na tom budou finančně podílet. Kromě toho si myslím, že bychom si měli udržet naši eh, přední pozici, pokud jde o výzkum, vývoj, inovace, technologie. Program SET, to znamená Strategický plán pro energii technologie, je jistě správným konceptem. Toho se chceme držet a chceme v něm pokračovat. Budeme se muset zabývat otázkou, kde půjde pouze o eh, kofinancování, spolufinancování, kde je Evropská unie v menšinové pozici a kde naopak budeme ve většinové pozici pozici a převezmeme také technologické vedení, to znamená, že vstoupíme do managementu. IZAP, to je velmi sporný projekt, já o tom vím. Musíme ta dokázat, jestli Evropa je schopná obstát v konkurenci takových globálních partnerů, jako je Čína nebo uh, Spojené státy. Jestli nám takovéto takovýto partneři mohou důvěr, důvěřovat. Proto se musíme v souvislosti s ITERem zamyslet nad tím, eh, jak ho chceme vnímat do budoucna. Já si myslím, že všechny ty programy by měly fungovat v rámci evropského rozpočtu v paralelně. To znamená, že to není ITER proti ostatnímu výzkumu v oblasti energie, ale my musíme eh, přijmout jasné rozhodnutí, a tím myslím jak členské státy, tak parlament. Kromě toho se musíme postarat o to, nebo si musíme uvědomit, že v oblasti eh, výzkumu energie jsou určité věci, které členské státy sami nezvládnou. Tady je potřeba využít přidané evropské hodnoty. Sem spadá například oblast jaderné energie a eh, tady jsme na dobré cestě, protože se skutečně snažíme zastavovat staré jaderné elektrárny, finančně přitom podporovat členské státy. Nicméně odstavování jaderných elektráren bude působit i do příštího finančního období. Poslední bod. Energie a vnější vztahy. Jsme pevně přesvědčeni o tom, že vztahy ke třetím zemím, ať už je to Turecko, Západní Balkán, Ukrajina, Bělorusko, Rusko, Kaspická oblast, že tyto vztahy budeme muset v příštích letech prohlubovat prostřednictvím společných projektů. Jde o agendu EU27 a víc. Sem spadají některé projekty, u kterých je důležité evropské spolufinancování, protože členská země, která leží na hranici s tou danou třetí zemí, to sama nezaplatí. My tady potřebujeme skutečně vytvořit celoevropskou přidanou hodnotou, hodnotu. E, tolik v tuto chvíli z mé strany, jak jsem řekl, není to úplné, ale my v komisi v rámci generálního ředitelství na tom pracujeme. E, určitě v květnu nebo v červnu budeme e, se o tom bavit při rozpočtových jednáních. Děkuji, pane komisaři. A nyní se dostáváme k rozpravě. Nejprve budou moci vznést otázky jednotlivé politické skupiny. Pan Hokmar je mluvčím za Evropskou lidovou stranu. Prosím. Thank you very much. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poděkovat panu komisaři za jeho prezentaci. Strategie pro dlouhodobý výhled na rozpočet. Navazil eh, na to, co říkal i náš zpravodaj, a to dvěma slovy Rád bych, aby pan komisař to dále rozvil a to je minim, co je minimální a co je maximální. Jak budeme využívat to, co je minimální, abychom dosáhli maxima? Máme například nové ambice, máme v infrastrukturách eh, potřebu minimalizovat tak, abychom dosáhli maxima. Uvedu několik příkladů. Ohledně těch nových ambicí by bylo zajímavé slyšet váš názor na to, jaké mohou být právní dopady eh, nové smlouvy, Lisabonské smlouvy, a také eh, energetického balíčku, o kterém bylo eh, rozhodnuto zhruba před rokem, kde se jedná například přeshraniční aspekty. Ohledně nových ambic bych rád slyšel od vás více o starých ambicích protože my tíhneme k hovoru jen o nových ambicích. Některé ze starších ambicí už nejsou tak důležité jako dříve. A nevím, zda toto budete ochoten říct bez toho, že by vedle vás seděl váš právník. Ale my máme odvahu na to, abychom hovořili nejen o nových ambicích, ale také, jak Eh, necháme vyhasnout věci, které nejsou už tak důležité, jako kdysi bývaly, protože právě eh, na toto se musí upírat ty naše úvahy o tom, jak využít minimum k dosažení maxima. Neboli jak odvážní budete eh, v vyfázování některých starších ambic. Ohledně infrastruktury Eh, dostáváme se do nové fáze na evropském legislativním eh, trhu. Myslím, že to je velice důležitá věc. Je třeba zajistit, abychom měli přeshraniční propojení, abychom měli opravdu lepší evropskou síť. Ale jak chcete zajistit, že nebudeme jen nahrazovat národní financování, které by se jinak používalo, anebo eh, financování od komerčních subjektů, je třeba zajistit vyváženost tak, aby evropské peníze přišly až na vrch. Je třeba také si vyjasnit a omezit, jak budou využity tyto prostředky. Jinak bychom riskovali, že jen nahradíme veřejné, eh, tedy národní a soukromé finanční prostředky. Ohledně energetické účinnosti. Už jste se zmiňoval o energetické účinnosti například v budovách. Jednou z těch nejpřirozenějších věcí je se tímto zabývat, protože ehm, budovy, eh, domy jsou takovým eh, běžným eh, způsobem renovace ale jak chcete zajistit, abychom peníze na tyto renovace nebo eh, na toto zlepšování, abychom eh, nevyužili jen tak, že tady něco nahradíme, abychom skutečně došli k lepším výsledkům. Když hovoříme o energetice, eh, je tu spousta obyčejných, běžných, komerčních postupů. Co tedy uděláme? Budeme je nahrazovat digitálně, anebo, což by bylo horší, e, dáme tam ta digitální zařízení navíc. A opět e, u technologií zaměřené na snižování uhlíku, jak chcete zajistit, že budeme financovat rozvoj a výzkum v této oblasti v rámci finančních prostředků, které máme k dispozici? Čemu tedy dáte menší prioritu? Eh, je tedy na vás, pane komisaři, abyste nám řekl, eh, čemu dáte menší prioritu, abyste dosáhl těch důležitějších priorit a jak chcete využít prostředky tak, abychom jimi nenahrazovali buď soukromé či veřejné financování. Ja, vielen Dank, ehm, Gunnar. Jetzt... Děkuji, Gunnare, a nyní kolega Finn. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám, pane komisaři, za velice komplexní úvod. Za naši politickou skupinu bych rád eh, prohlásil, že eh, z, širo, z obšírného hlediska my podporujeme tuto vaši eh, politiku. Socialisté před pěti lety říkali, že v Evropě jsou velké výzvy. Za prvé navýšit nezávislost na dovozu fosilních paliv a za druhé snižovat emise CO2. Tehdy jsme navrhovali celou řadu řešení a jsem rád, že mnohé z nich, řekl bych většina z nich, se nachází v té vaší strategii. Ehm, myslím však, že je třeba myslet za rok 2020. Ehm, my Máme za to, že by mělo dojít k zásadní změně, k posunu eh, v energetice, jak v produkci, tak v přepravě a infrastruktuře související tedy eh, s přepravou energie. Podíváme-li se eh, na cíl roku 2020, jak chceme strukturovat energetiku, a na to se opravdu musíme podívat e, i se širší perspektivou za rok 2020. Například v oblasti obnovitelných zdrojů toho cíle 20% lze do roku 2020 dosáhnout poměrně snadno, e, takže je třeba být e, ambicioznější. Například vědci hovoří o tom, že do roku 2050 bychom mohli být na 90%, mohli bychom být opravdu nezávislou Evropou. Ohledně šetření, úspor energií, tam nejsme dosti ambiciozní, zaostáváme za cíly, které jsme si stanovili. A chci se vás ptát, zda víte, jak bychom mohli posílit energetickou účinnost. Obávám se, že jinak do roku 2020 budeme mít velice um, nedostatečné výsledky. A jak e, budeme postupovat po roce 2020? Hovoří se o 40% do roku 2040. Nebudu hovořit o společném energetickém trhu, jak jste říkal, vyžaduje to hodně investic a infrastruktur, e, společná energetická struktura, e, potřeba modernizovat a dokončit e, energetickou infrastrukturu, chytré sítě zavést a rozšířit a podobně. Je zapotřebí, aby tedy aby naše strategie vedla k úsporám energie, abychom předcházeli energetické chudobě. A v Evropě máme spoustu lidí, kteří každodenně trpí nedostatkem nebo mm, přístupu k energii kvůli, eh, kvůli tomu, že jsou chudí. Do roku 2020, co chcete dělat a co po roce 2020? Obávám se, že Někteří e, z kolegů už to také uvedli, že jste začal s mnoha prioritami na téže úrovni a příliš málo jste hovořil o financování. Právě jste uvedl, že v té strategii bude tedy jeden bilion či trilion investic zapotřebí. Já bych rád eh, slyšel jasnou odpověď na otázku zpravodaje ohledně eh, odhad eh, účasti veřejných prostředků, protože bychom měli mít spolupráci jak veřejných, tak soukromých prostředků. Co chystáte tedy od roku 2013 dál v této oblasti? Za druhé, Pokud chceme těchto cílů dosáhnout, jak chcete distribuovat eh, ty prostředky eh, využité na, na dosažení těchto cílů, nebo jak je chcete získávat eh, z evropských či národních rozpočtů? Znamená to tedy, že budou určité investice. Některé investice by mohly být ekonomicky schudné, ale muselo by se k ním přistoupit nyní, aby těchto cílů skutečně dosáhly, aby to byly životaschopné projekty. Hovořil jste o nových inovativních nástrojích finančních, například projektových dluhopisech. Hovoří se o obchodování s emisemi. Máte ještě na mysli nějaké jiné inovativní prostředky, například daň z uhlíku, s emisí? Ehm, přemýšlíte například o eh, oddělení investic do energetiky do jednoho okruhu. Zmínili jsme zde eh, možnost vytvoření fondu, ale abychom Eh, měli eh, jasnější představu a transparentní eh, představu o tom, jak se využívají prostředky, možná by bylo dobré mít okruh pro energetiku. A už opravdu končím, paní předsedkyně. Strukturální fondy by neměly být pro energetiku používány na újmu jiných oblastí. Ano, pane kolego, já vím, co na srdci, to na jazyku. Nicméně měli bychom být skutečně ukáznění, protože jinak nemáme možnost vyslechnout odpovědi pana komisaře, když každý bude hovořit tak dlouho. Takže nyní nastavíme také hodiny, aby e, jste nepřetahovali pět minut. Já vím, Alexandře, že těch pět minut nutně potřebuješ, je mi to líto, že jsi ten třetí vzadu, který je tím postižen, ale prosím, Alexandře. Ale, nebo Helgo, my jsme na to jako liberálové zvyklí. Já budu stručný, protože jistě kolegyně a kolegové mají také řadu otázek a již předřečníci také položili celou řadu otázek. Chci se omluvit u pana komisaře, že bohužel zde asi nebudu moc eh, být, eh, až bude odpovídat na naše otázky, protože musím ještě navštívit jiný výbor, ale tam se jménem naší politické skupiny, takže ostatní kolegové tady budou. Vy jste právem a je na začátku vašeho funkčního období také hovořil o závislosti EU na energetických dodávkách z Ruska i odinut, například dodávky plynu Evropská komise pod vaším vedením na základě vašich návrhů se snažila vyvinout iniciativy, návrhy k tomu, jak být nezávislý na eh, energetických dodávkách a jak zvýšit energetickou účinnost do roku 2020. Vy jste tehdy také uvedl, že k dosažení klimatických a energetických cílů bude muset EU vyvinout veliké úsilí a vynaložit značné prostředky, zvláště co se týče jednotné evropské energetické sítě. Vy jste byl takto citován a pro nás z hlediska rozpočtu je to důležité, že do roku 2020 Evropská unie musí anglicky vydat 1 trillion euro, takže asi v německy 1 bilion. To by bylo mnohem více, než nám poskytuje finanční rámec, ba rozpočet Evropské unie, i kdybychom je všechny sečetli až do roku 2020. Proto si klademe otázku, jak tento jeden bilion financovat, i kdyby to bylo prostřednictvím projektových půjček, kde jistě naleznete uši otevřené, tak i ty musí být nějakým způsobem financovány a splaceny. To znamená, zatížíte Evropskou unii mimo její rozpočet E, nicméně bude to znamenat e, povinnost splacení, tak abych to zkrátil, jak tím způsobem můžeme smyslu plně získat ten 1 bilion eur do roku 2020. Děkuji, pane kolego, velice vám děkuji. A nyní Bas Eichhout za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. Možná, že bych si mohl vzít ty dvě minuty liberálů pro nás. Ne, nejde to. To je škoda, ale tak aspoň jsem se chtěl zeptat. Vážený pane komisaři, děkuji vám za vaše úvodní slova k tématu energie. Je to jedna z významných výzev pro Evropu. Důležité je jedna věc. Když hovoříme o velké energetické výzvě, tak potřebujeme dlouhodobou vizi. Už jsem slyšel hovořit různé komisaře o jejich vizích. Co je důležité, je to, abychom my jako Evropa si uvědomili, že potřebujeme vizi toho, kde chceme být v oblasti energie v roce 2050. Samozřejmě prioritami je věda, výzkum, energetická účinnost. U celé řady zdrojů máme problémy, ale u energetiky je to jasné. Máme zde ten klimatický cíl dvou stupňů Celsia a do roku 2050 musíme snížit skleníkové plyny o 90 To znamená obrovskou změnu energetického systému. Začneme tedy vizí 2050 a podíváme se, jak ji dosáhnout. První věc. Úspora energie, méně importu. Méně energie znamená, že to bude také levnější pro evropské občany. Takže na prvním místě musí být úspora energie. Zatím to není závazný cíl, komise tuto záležitost zvažuje a domnívám se, že by to bylo skutečně nezbytné. Jsou, úspory jsou nezbytné z dlouhodobého hlediska. Je to otázka elektrických, elektrické energie, dopravy a budov. To jsou věci, kde musíme investovat. Když to propojíme s rozpočtem, je třeba se zaměřit skutečně na budovy a dopravy. Zde můžeme ušetřit. A musíme propojit eh, politiku soudržnosti s touto politikou, ať už je to mainstreaming, inovace. To znamená jasné věci pro náš rozpočet. Takže za prvé úspory, za druhé alternativy, které nás dovedou k našemu cíli. A tou alternativou jsou obnovitelné zdroje energie. Zvláště v oblasti výroby elektrické energie, tam musíme vyvinout novou agendu obnovitelných zdrojů energie. E, v Dánsku nebo v Německu to například funguje. 100% obnovitelné energie do, 2000, roku 2050 lze zrealizovat, ale musíme to financovat. Pak je zde téma jaderné energie. To jsou podle mě staré ambice, i když diskuse bude postavená tak, že eh, bude jaderná energie versus obnovitelné zdroje, tak já myslím, že se někde na půl cesty můžeme sejít. Že oba zdroje energie prostě vyrábí elektrickou energii a my musíme nyní investovat do infrastruktury pro elektrickou energii. A prosím, když hovoříme o elektrické energii. Zaměřte se nejenom na ty tzv. supergrids, ale i na lokální a regionální sítě. Když zvažujete alternativy, tak e, se dostanete k otázce elektrické energie a tam musíme napřít prostředky. Další téma doprava. Zde je klíčovým slovo výzkum. Nechci hovořit pouze o starých výzkumných ambicích, jako byl například ITER, to je skutečně stará ambice, ale nové ambice znamenají roz, e, sektor dopravy. Když zde hovoříme o udržitelných biopalivech, tak zde ještě musíme provádět výzkum, protože ještě nemáme. My potřebujeme takové hospodářství, které má taková biopaliva, která jsou také pozitivní pro zemědělství a to je zase věc, která je spojená s rozpočtem. Potom za třetí musíme si rozmyslet, jak eh, překlenout to ehm, přechodné období do roku 2050. Projekty typu Nabuko, když budeme investovat do úspor energie, tak i spotřeba plynu Eh, bude nižší do roku 2050 nebo krátkodobě stoupne a potom zase klesne. Bylo by smysluplné investovat do projektu jako je Nabucco, když víme, že potom zase ta spotřeba klesne. Podívejte se na skutečná čísla. Důležité je, abychom my jako Evropa postupovali společně v energetické zahraniční politice. Energetická účinnost, obnovitelné zdroje energie, Věda a výzkum, biopaliva a přechodné období. To jsou ty významné věci. Ale neměl byste zohlednit pouze velké projekty, ale myslet také inteligentně. Skvělé, říká paní předsedně. A nyní Konrád Šimanský za ECR. Mm. Pan komisař představil nám nie raz. Děkujeme. Paní předsedkyně, pane komisaře. Není to poprvé, co nám předkládáte velmi rozsáhlou prezentaci o velmi komplexním a rozsáhlém programu. Jde především o výdaje o, v oblasti energie. Je to pochopitelné, protože my máme poměrně ambiciozní cíle, pokud jde o kofinancování e, konektorů, o spojení sítí, pro plyn a elektrickou energii. To všechno musíme zařídit tak, aby to eh, dlouhodobě vedlo také k nižším cenám. Měli bychom pokračovat v projektu Nabuko, ale není to jediná věc, která nám leží na srdci. Jsou tu eh, plány, které se snaží přiblížit jich a sever a také příslušné trhy. To znamená, že musíme investovat velké množství finančních prostředků, které v tuto chvíli nejsou stanoveny v evropském rozpočtu. Musíme si zároveň uvědomit, že jde o prostředky veřejné, že tu hovoříme o veřejných prostředcích a tyto musíme investovat správně. Proto bych vás rád vybídl, abyste byli opatrní, když jde o nakládání s veřejnými prostředky. Důvod, proč chceme investovat tolik prostředků do oblasti energie, spočívá v bezpečnosti dodávek energie. O tom hovořil parlament již mockrát. My musíme posílit bezpečnost dodávek energie, protože to samozřejmě prospěje energetice, ale hospodářství jako takovému e, také. Pokud hovoříme o bezpečnosti energetických dodávek, tak se musíme zabývat detaily. Zcela jistě tu sehrává roli diverzifikace. Hloubka diverzifikace. Nejde pouze o to, abychom eh, rozmnožili transportní cesty. To téma je mnohem širší i hlubší. My potřebujeme více zdrojů. Nepotřebujeme pouze více přepravních tras. Potřebujeme i více zdrojů. Musíme nalézt kritéria, na jejich základě bychom dobrým způsobem využili omezené množství prostředků, které máme k dispozici. Kritéria se musí opírat na této diverzifikaci. Potřebujeme více zdrojů, ne pouze více přepravních tras. Jsou to kritéria, která mají skutečně velký význam. Proto bych chtěl položit následující otázku. V infrastrukturním balíčku komise se objevují určité projekty. A já bych se rád zeptal, jestli se tu počítá s nějakým jasným kritériem pro tyto projekty, tak abychom byli schopni zajistit, že evropské prostředky nebudou investovány do projektů, které nepřinesou evropskou přidanou hodnotu, do projektů, které nebudou uh, vést k diversifikaci zdrojů. Děkuji. A nyní Nigel Portáž, prosím. Bom, eh, os cinco minutos aqui do, do colega Verde eh, tiraram, quase que dispensam mais observações. Děkuji. Kolegové ze strany zelených měli pět minut a možná, že tady vzali něco eh, z našeho času. Přesto si dovolím přednést dvě poznámky jako doplnění k tomu, co, ty, co tu již bylo řečeno. Potom, co jsem si tu vyslechl, to vidím následovně. Vidím tu jednoznačný rozpor mezi e, počtem a prost, počtem cílů a prostředky, protože pokud máme e, cíle, tak je musíme vidět dlouhodobě. A kromě toho se ukázalo, že je tu určitá nejistota, pokud jde o financování. E, jsme členy výboru, které by, který by se měl především zabývat otázkou financování. A já osobně stále ještě nechápu, jak chcete vyřešit tu otázku financování. Myslím si, že všechno se ještě zhorší tím, že strategie pro financování jsou z části eh, opřeny o partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a podle mého názoru je to ten nejhorší možný nástroj, pokud e, se podíváme na míru veřejného zadlužení. Proto bych rád položil komisi následující otázku. Jak vidíte ta partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem? Nemůžeme přeci neustále říkat, že musíme snižovat veřejné zadlužení a zároveň hovořit e, o tom, že eh, řešení by měla být partnerství PPP partnerství mezi veřejným a soukromým eh, sektorem. Kromě toho mi jde o otázku energetické účinnosti. Cíle, které jsme si stanovili v rámci strategie 2020, jsou samozřejmě eh, pochopitelné, ale energetické, energetická účinnost eh, není na rozdíl od těch ostatních cílů tak eh, jednoznačně dosažitelná. A proč? Důvod spočívá v tom, že ta energetická účinnost na rozdíl od jiných indikátorů není evropskou veličinou. Do značné míry to závisí na výkonu členských států. Rád bych tedy věděl, jak dlouho budeme pokračovat tímto způsobem, jak dlouho nebudeme schopni stanovovat evropské cíle v oblasti evropské energetické účinnosti, pokud budeme eh, pokračovat stejným způsobem a pokud necháme dosažení cílů na libovůli členských států, tak to bude problém. Nedosáhneme těch eh, stanovených cílů. A už se dostávám k závěru. Rád bych řekl, že otázka energetické účinnosti musí být řešena na evropské úrovni. Eh, my tu máme nejrůznější evropské nástroje, které jsou k dispozici. Eh, této souvislosti hrají velkou roli města, protože města a obce mohou využít z těchto nástrojů, ať už jde o program modernizace budov, sanace budov, renovace budov, tak aby dostály požadavkům energetické účinnosti. V tuto chvíli je to ale tak, že to není eh, koncipováno jednotně, že to není eh, součástí jednotného konsolidovaného evropského projektu. Já si myslím, že by to mělo dominový efekt, pokud jde o sanaci a renovaci městských budov. Já si myslím, že by tím zároveň vznikala i pracovní místa. Nejde pouze o nekvalifikovaná pracovní místa, ale jde také o vysoce kvalifikovaná pracovní místa. To má význam. Pokud je nějaká budova renovována, tak to vede k tomu, že jsou vytvářena místa v oblasti řemesel. Měli bychom tedy zlepšit energetickou účinnost, to je jasné, ale také se musíme postarat o to, abychom do toho zapojili města a obce. A nesmíme to nechat na členských státech, protože to by nikam nevedlo. Pane komisaři, máte v této oblasti ještě nějaké cíle? Děkuji. A konečně poslední uh, zástupkyně Niky Cavela. Doufám, že jsem to uh, vyslovila správně. Um, I have two comments. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych měla dvě poznámky. Za prvé, generální ředitelství energie jistě vypracovala určitý odhad a ví, jaké finance jsou k dispozici pro investování do energetiky a musíme najít finance, jak překlenout eh, ten nedostatek financí. A to musíme učinit eh, mimo rozpočtovými prostředky. Alespoň tak jsem se to dočetla. Ty potřebujeme proto, abychom mohli realizovat tu obrovskou investici do infrastruktury. Odkud se vezmou tyto peníze? Asi budeme usilovat o partnerství PPP nebo zahrnujeme, zahrneme pouze soukromý sektor. Podle toho, co jsem slyšela z prohlášení pana Barosa, je tomu tak, že evropské projektové bondy mají znamenat možnost, jak investovat do velkých evropských projektů. Domnívám se, že energie a energetika by byla vhodným sektorem pro evropské projektové bondy. Proto se chci zeptat pana komisaře na následující věc. Pane komisaři, jak chcete chcete ty podnikové bondy převést na projektové bondy v oblasti energetických investic? Už na tom pracujete? Pokud ano, tak v jaké fázi už jste se ocitli? Protože zatím se ho, pouze hovoří o evropských projektových bondech, ale všechno to ještě je takové velmi nejasné. V revizi rozpočtu ze strany komise se o těch bondech také hovoří. Potom mi dovolte druhou poznámku. To se týká investic do energetiky. Tyto investice jsou velmi drahé, protože Evropa nemá k dispozici žádný vlastní zdroj energie, alespoň co se týče krátkodobého a střednědobého horizontu. V Egyptě probíhá krize a pokud nyní dojde k takovému dominovému efektu v arabských zemích, zvláště na severu Afriky, tak eh, to bude znamenat problém pro jižní koridor a i pro střední a východní Evropu. Proto musíme přeskoumat otázku, zda bychom nemohli využívat vlastních zdrojů energie. Vážený pane komisaři, chci se zeptat na to, zda vytváříme pobídky pro soukromé podniky, tak abychom zjišťovali možnost nové těžby nebo získávání nových zdrojů energie. Mám zde na mysli například plynové pole mezi Kyprem a Izraelem. 3 biliony metrů krychlových se odhaduje. Takže, pane komisaři, existují pobídky pro soukromé podniky pro výzkum vlastních zdrojů energie v Evropě? Děkuji vám. To tedy byly jednotlivé politické skupiny. Nyní mám dlouhý seznam řečníků, zvláště jsou tam kolegové z liberální frakce. Hlásí se skutečně v hojném počtu. Já nyní dám slovo jenom třem řečníkům na jednu minutu. To nám právě vyjde Vas Godmanis, Boguslav Liberacký a Jan Olbricht. Každý máte jednu minutu a potom bude mít slovo pan komisař, aby mohl odpovědět. A potom projdeme ten seznam dále, pokud ještě budeme mít čas. Pokud ten čas mít nebudeme, protože už například eh, bude 10.15, tak budeme muset kolegyně se seznamu řečníků vyškrtnout. Eh, Reimer? Vážená paní předsedkyně, ono to asi jinak nepůjde, ale já bych navrhoval, že pokud mají kolegové, kteří jsou na seznamu, ještě nějaké další otázky, aby je zprostředkovali panu komisaři prostřednictvím sekretariátu, aby nám mohl v příštích dnech odpovědět. Ano, pan komisař nám přislíbil, že na všechny otázky, které nebude moci zodpovědět nyní, zodpoví písemně, tak by to neměl být problém. Dobrá, takže jednu minutu. Děkuji. Mám dva dotazy, pane komisaři. Za prvé, když se podíváte na rozpočet na 2011, mnoho peněz tu není. Je to pětkrát méně než v roce 2010. Byly vám dány prostředky navíc eh, pro plán na obnovu a to z venkovského rozvoje, ze strukturálních fondů. Má první otázka zní, jaký systém máte sestavy na to, abyste eh, sledovali tyto projekty. Nejhorší by bylo, aby ty peníze byly prostě dány a výsledky by byly nulové nebo špatné. Jaký tedy systém máme, jak sledujeme vývoj těchto projektů a jaká je účinnost, eh, efektivita těchto kroků? A druhá otázka je velmi konkrétní. Jedním z příkladů eh, sítí je Švédsko a Litva. Vím, že komisař Pibalks eh, o tom hovořil několik různých dalších komisařů, se ním zabývalo. Eh, hýbe se to někam ku předu nebo ne? Dalším řečníkem je Boguslav Liberacký. Děkuji bardzo, madam Čo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mám velmi krátkou otázku na pana komisaře. Diversifikace energetických zdrojů. Můžete nám říci více? Prosím. O plynu nebo o uhlí. A také z geografického hlediska, jak bude diversifikace vypadat? A může naše služba pro vnější činnost nás nějak v tomto aspektu podpořit? Jan. Pane komisaři, dva pytania. Pane komisaři, já mám dva dotazy. První se týká hodnocení. principů, na něž se, eh, podle něž se řídí eh, tedy mm, energetická účinnost budov. Hovořil jste o energetické účinnosti budov. Jak vypadá stávající stav? Eh, funguje ten eh, stávající postup? Za druhé, víme, že jedno z vašich generálních ředitelství podpořilo myšlenku úmluvy eh, o energetice a máte Eh, máte nějaký eh, názor nebo nějaký způsob, jak pomoci starostům, kteří chtějí snížit emise CO2? Děkuji, to bylo velmi disciplinované. Nyní, pane komisaři, prosím o vaše odpovědi. Vážené dámy, vážení pánové poslanci, momentálně můj úkol spočívá v tom, abych činil návrhy v oblasti energetiky, abych navrhoval pomocí kterých programů, v kterých projektech pracovat v příštím rozpočtovém období a kam se zaměřit v europeizaci energetické politiky. Podtrženo sečteno to znamená, že vznikne větší katalog, než může odrazit rozpočet. Nicméně by bylo nesprávné, kdybych už předem vůbec se nezabíral, eh, nezaobíral významnými projekty, velkými projekty, jsou zde jiné oblasti rozpočtu, například zemědělství, infrastrukturní programy, jiné programy a potom je to také výzva pro vás a pro členské státy a zaměřit se na to, jak se ve svém rozsahu bude vůbec rozpočet vyvíjet. V posledních eh, týdnech jsme zažili vyjednávání a dopisy jednotlivých členských států. Momentálně vám zde představuji to, o čem jsem přesvědčen v souvislosti s europeizací a integrací energetické politiky, kde může být evropská přidaná hodnota v oblasti eh, vědy, výzkumu, infrastruktury k tomu, abychom dosáhli našich cílů. Účinnost. Jeden z poslanců právem řekl, že účinnosti se nedosahuje na evropské úrovni, ale v členských státech a v jednotlivých městech. To platí rovněž pro snižování emisí CO2, také to platí pro většinu cílů. My zde v této budově můžeme zvýšit účinnost, ale jde o projekty v jednotlivých regionech a obcích. Proto se domníváme, že energetická účinnost je téma týkající se zvláště budov a sanace budov. Zde se musíme zaměřit. Domnívám se, že konsolidace rozpočtu, eh, co, která je dána za úkol většině států, tam jsou ta, to by znamenalo určitou tendenci k snižování rozpočtu na sanaci soukromých a veřejných budov. A tomu musíme čelit. Když našimi programy vytvoříme pobídky v této oblasti, tak členské stát, země a obce budou chtít tyto prostředky čerpat a nebudou své rozpočty v této oblasti krátit. Naopak, eh, možná přerozdělí rozpočet a spíše eh, navýší rozpočet na tyto věci. Zde by tedy byl takový smysluplný podnět evropského rozpočtu, který povede k e, zaměření cílů na regionální úrovni a úrovni obcí. Neměli bychom si nic předstírat. Kdo nyní provede sanaci budov, ten z toho bude mít e, výhody příštích 40 let. Co to tady znamená? My se musíme zavázat, že budeme investovat e, nyní, protože je třeba investovat do našich dětí. Je to něco pro příští desetiletí. Bylo by to první příklad obráceného vztahu generací, zatímco jsme dosud dělali dluhy, abychom měli lepší život, tak pomocí energetické účinnosti sanace budov bychom mohli snížit náklady pro naše děti tím, že budeme chránit životní prostředí a budeme dlouhodobě investovat do sanace budov a jejich zlepšení jejich energetické účinnosti. Téma vědy a výzkumu. Domnívám se, že zde parlament musí vyjádřit, co chce. A já bych zde skutečně nehovořil v kategoriích eh, moudrý a nemoudrý. Pro projekt ITER v minulosti panovala většina. Není vhodné hovořit o hloupé většině v parlamentu, jak jste o tom nepřímo, pane Eichhaute, hovořil. Pokud mi parlament doporučí, abychom z projektu ITER vystoupili, tak to učiníme, ale domnívám se, že by to nebylo moudré, protože jsme už několik let šli touto cestou, takže bychom měli alespoň dokončit výzkum týkající se projektu ITER a potom rozhodnout, zda to bude místem výroby energie. A omlouvám se, ale vy jste v menšině, demokraté by měli respektovat většinu. A já budu respektovat většinu Evropského parlamentu. Kdybychom nyní stopli projekt ITER, tak by nás Číňané, Rusové, Američané už nebrali vážně. Byl by to modelový příklad toho, že není možné globálně provádět výzkum ve spolupráci s EU. Jde i o naší důvěryhodnost a naše manažerské schopnosti. Jde to tedy velmi nad rámec jaderné fúze, jaké takové. A měli bychom se vyvarovat toho, abychom vůči sobě kladli buď ITER, anebo výzkum. To by nebylo dobré. Měli bychom zde mít vlastní koridor pro ITER a další koridor pro plán SET a další výzkumné projekty eh, Evropské unie, na které se zaměříme, aniž by se navzájem konkurovali. U infrastruktury si dovedu představit ty půjčky. Věda výzkum je záležitostí rozpočtu. Energetická účinnost a spolufinancování v sanaci budov, to je záležitost rozpočtu. Musí to tak budu, ale infrastruktury, supervodiče, interkonektory, eh, úložiště, LNG terminály, kdo do toho všeho investuje a integruje trhy, roztřištěné trhy energií a plynu, zde se domnívám, že je velice logické zapojit i soukromé investory. Nicméně měli bychom si položit, položit otázku, zda to také bude levnější. Říct si, co podporuje Evropská investiční banka, co, fun, co podporují například, eh, nebo co že požadují eh, pojišťovny nebo soukromý sektor, ty žádají výnos. Není to charitativní záležitost. A zda je úroková sazba nižší než úrok, kterým by se zadlužily naše členské státy se svým ratingem, který momentálně na finančních trzích mají. Já se ptám na tuto otázku, protože je to otázka, která je nyní kladena. Otázka dopravní infrastruktury, IKT, tam je možné bondy využít. ale myslím si, že když to nakonec spočítáme, že to nebude levnější, než kdybychom tomto řešili prostřednictvím rozpočtu. Nicméně se domnívám, že to je téma, o kterém bychom měli diskutovat. Budeme to diskutovat v komisi a předložíme příslušné návrhy na jaře. U oblasti infrastruktury bychom měli jistě vytvořit seznam priorit, který budeme postupně zpracovávat. Tisíc miliard eur se netýká roku 2020, ale jsou to energetické investice celkově. Elektrárny, ukládání energie a infrastruktura. Infrastruktura e, zde zabírá asi 210 miliard. A domníváme se, že asi polovina z toho se sama zaplatí v rámci trhu a tu druhou polovinu není nezbytně nutné financovat z veřejných rozpočtů. Potřebujeme zde pouhé pobídky ke spolufinancování. A proto jde o to se zeptat, zda ty prostředky, které jsme eh, realizovali v rámci plánu hospodářské obnovy, tam bylo 60 projektů, 2,4 miliardy a zda není v tomto trendu budeme pokračovat je to já bych si dovedl představit obnos až do jedné miliardy, který by sloužil jako pobídka pro spolufinancování takových projektů, které by znamenaly neadekvátní zátěž spotřebitelů nebo které by se jinak nevyplatily. Jako příklad zde uvádím po Balti. Naším cílem je, abychom do roku 2000 2015 překonali izolaci tzv. energetických ostrovů. Není možné, aby eh, některý stát byl stoprocentně závislý v energetice nebo plynu na třetí zemi. Zde musíme jít cestou integrace a to je možné pouze prostřednictvím interkonektorů, jako je tomu například v regionu po Baltii loňském létě jste diskutovali a odsouhlasili směrnici o zásobách plynu. Jde o to, že každý členský stát musí mít zásobu plynu na 30 dní. 27 krát 30 dní, to by bylo ideální protože nebudeme mít nedostatek plynu ve všech zemích najednou. Kdybychom mohli tedy ten plyn přepravovat z jedné země do druhé, tak těch 30 dní v každé členské zemi by pro jednu zemi de facto znamenalo více než jeden rok zásob plynu. Takže integrace energetického trhu a trhu s plynem v Evropě a spolufinancování z rozpočtu Evropské unie a v tomto případě také prostřednictvím půjček, které by zde bylo podle mého názoru možné zvážit. Pracujeme na tzv. roadmap cestovní mapě 2050. na její návrh vám předložíme v druhém čtvrtletí, bude tam celá řada otázek a alternativ. A když budete žádat obnovitelné zdroje, budu pro, ale když bude chtít pouze obnovitelné zdroje a ne možnost ukládání eh, elektrické energie, tak nás to neposune dále. A to je totiž důležitá otázka, jak můžeme ukládat elektrickou energii. Můžeme ukládat například plyn, ropu, uhlí, můžeme ukládat eh, například víno, chleba nebo salámy, ale elektrickou energii nemůžeme ukládat. Možná trochu vody, to ano, ale měli bychom zvážit naše možnosti, například partnerské země Norsku a nebo v zemích jako je Rakousku, Francie nebo v partnerské zemi Švýcarsku a nebo západní Balkán, zdá tam eh, rozvinout zásadní, zásobníky eh, vody. Vezměme si například Rakousko v oblasti Glosgroknelu a Kaprunu, tam by byli ochotní eh, vytvořit další zásobníky pro přečerpávací elektrárny. A potřebovali by ale lepší možnosti schvalovacích postupů. I v této oblasti předložíme na jaře návrh. Potom je zde další ukládání, například ukládání vodíků nebo biopaliv a další. A potom bude Evropský parlament konfrontován s významnou otázkou. Vy hovoříte o 90% obnovitelných zdrojů energie v energetickém mixu. Oblast dopravy a biopaliva první generace tam mě nečiní zrovna šťastným. Tam je celá řada otázek udržitelnosti a nepřímého využívání půdy. Evropská politika žádala před několika letech 10% podílu těchto biopaliv, ale si to nebylo moc promyšlené. A při žádosti 90% obnovitelných zdrojů energie budeme muset o tom diskutovat. Kladu vám otázku, dovedete si představit, že Francie, členská země, která je mi zvláště milá, bude ochotná mít za 40 eh, let 90% obnovitelných zdrojů energie a nulou jaderných elektráren? Dovedete si představit, že například Polsko bude chtít mít za 40%, 90, 40 let 90% obnovitelných zdrojů energie a vzdá se uhlí? Proto říkám, že my zde potřebujeme taková řešení, která jsou akceptabilní pro všechny země. Možná, že by byla cesta 0% emisí CO2, na čemž bychom se shodli, a potom uhlí, plyn a CCS byly součástí energetického mixu tak aby e, vznikla široká podpora v členských zemích i v Evropském parlamentu. S těmito otázkami vás budeme v příštích měsících kontaktovat e, a předložíme vám naši cestovní mapu. Je to jenom několik odpovědí, není to kompletní, bohužel to nestíháme nyní, nicméně vaše otázky ještě zpracujeme písemně my jsme teprve na, na začátku naší diskuse o, o energii, já se na ní těším i v příštích měsících. Děkuji vám za pozvání a ještě přeji úspěšné jednání. Děkujeme, pane komisaři, děkujeme, pane Attingere, děkujeme vám za to, že jste přišel a také vám děkujeme za veškeré odpovědi, které jste nám doposud poskytl. Děkujeme vám také za ochotu, kterou jste projevil, tedy, že veškeré další otázky zodpovíte písemně. Dříve než dám slovo Salvadorovi, aby to uzavřel, tak si dovolím říci, koho mám na seznamu řečníku a požádala bych kolegy, aby své otázky směřovali panu komisaři písemně. Hm, schromáždí se to sekretariátu a pak se to odeš, odešle, jsou to tito poslanci. Und Pilar del Castillo. Uh, die vier... Prosím tedy čtyři jmenované poslance, aby své otázky sepsali a v písemné podobě je zaslali sekretariátu. Salvador má slovo. Sí, gracias, eh, Děkuji, paní předsedkyně. I já bych rád poděkoval panu komisaři Ettingerovi za prezentaci i za to, jak odpověděl na naše otázky. Zcela právem říká, že se jedná o proces, který je velmi dlouhodobý. Jak otázky, tak odpovědi, se kterými máme co dočinění, jsou součástí dlouhodobého procesu a my si musíme uvědomit, že jsme teprve na začátku. My, co by Evropský parlament, musíme za necelý měsíc předložit návrh tak abychom eh, to mohli předložit všem politickým skupinám. To, co řekl pan komisař, je naprosto správné. Skutečně potřebujeme významnější priority. Možná jich nepotřebujeme tolik, ale potřebujeme priority eh, větší. Eh, v této souvislosti je důležitý například phasing out, to znamená, že my opouštíme staré priority a dostáváme se k prioritám novým. Z toho, co říkali ostatní poslanci jsem pochopil, že energie musí být jednak čistší a také konkurenceschopnější. Jde o to, abychom oblast energetiky europeizovali. To je věc, na které jsme schopni se všichni shodnout. My musíme zaručit integraci energie a energetiky jako takové, potřebujeme větší in- investice. Jednak proto, abychom dosáhli strategie 2020, která eh, se setkává se všeobecným souhlasem, ale kromě toho chceme realizovat i střednědobou energetickou eh, strategii, která je spojena s těmi cíly 2020. A musím říci, že realizace je někdy trochu rozporuplná. Čísla vyplývající z revize rozpočtu 1 miliard miliarda euro. To je samozřejmě výzva pro komunitární rozpočet, to nesmíme ztrácet ze zřetele. Kromě toho tu existují rozdíly mezi cíly, které jsme si stanovili, a prostředky, které máme za tímto účelem k dispozici. Platí to především o celém kontextu a o jednotlivých členských státech. Pan komisař to ví a proto jde o to, abychom nalezli rovnováhu mezi prioritami, které jsme si stanovili. E, jsou to tedy priority mimo jiné i pana komisaře a na druhé straně je to politická realita. My potřebujeme proaktivní přístup, pokud jde o příští evropský rozpočet a finanční perspektivu. Soukromí investoři v oblasti energetiky. To je zajímavé téma, ale k tomu potřebujeme stabilní právní rámec a také k tomu potřebujeme veřejné financování, spolufinancování. Priority v oblasti energetiky. Měly by je eh, nést jednotlivé členské státy nebo regiony? To je samozřejmě otázka. Já si myslím, že pro nás to znamená, že potřebujeme mít jasný koncept, pokud jde o komunitární rozpočet. Potřebujeme mít jasně stanovené cíle. Dámy a pánové, i nadále sázím na eh, komunitární metodu. Pro mě je to ta nejdůležitější cesta, nejdůležitější způsob, jak investovat v oblasti energetiky. Odkud přijdou ty veřejné prostředky? To je samozřejmě otázka, která zajímá nás ve významu šur, sure. Jak se to projeví v příštím finančním výhledu? Samozřejmě, že někteří se právem hovoří o tom, že musíme energii šetřit, že musíme zvýšit energetickou účinnost. Eh, šetřit energii musíme samozřejmě vždycky, to je vždycky první zdroj financování. Jde o to, abychom efektivním způsobem využívali vzácné prostředky, vzácné statky, které máme k dispozici. Kromě toho ale musíme jít ještě dále. Potřebujeme nové nástroje, například ty evropské eh, obligace, dluhopisy, eurobond. To je důležité také při mm, financování dopravní infrastruktury. Možná, že se mm, o to snažíme příliš mnoho, možná, že ty půjčky Eh, euroobligace. Eh, je taková možnost, o níž přesně nevíme, jak se do budoucna vyvine, jak budou vypadat ty možnosti financování. Určitě je to jeden ze slabých bodů, eh, které musíme v našem výboru pečlivě prověřit, proskoumat. Otázka zní, jak můžeme prostředky Evropské investiční banky využít a jestli budou stačit. Na závěr mi dovolte, abych eh, pronesla ještě soukromé hodnocení, nicméně doufám, že to dobře zohlední i vaše názory. Pokud jde o to, abychom politiku soudržnosti, struktura, strukturální politiku a energetiku nějak propojili a koordinovali, koordinovali tak máme eh, koncepční problém. A je to koncepční problém, který musíme nepochybně vyřešit. A to i za spolupráce s panem komisařem Hánem. Buď tomu bude tak, že regionální politika bude v popředí a členské státy budou přijímat mnoho prostředků, například z Fondu soudržnosti v rámci politiky soudržnosti. A díky tomu budou členské státy schopny jako jediné investovat eh, v oblasti energetiky. Tady myslím především na interkonektory. To je oblast, které se musíme věnovat, protože pokud chceme spojit regionální politiku a politiku soudržnosti a spojit je také s politikou energetiky, tak si musíme uvědomit, jak má vypadat strukturální politika. Jak chceme financovat ty interkonektory v oblasti energie? Jak chceme financovat komunitární infrastrukturní opatření v oblasti energetiky? Strukturální fondy již nemohou být takové ty fondy, které zodpovídají za veškeré investice v Evropské unii. Pokud se tři evropské instituce nejsou schopny domluvit. Pokud strukturální fondy mají být i nadále určeny na, profinancování opatření v oblasti infrastruktury, tak to samozřejmě je možnost, která připadá v úvahu, ale potom potřebujeme spolupracovat s panem komisařem Hánem a musíme s ním jednoznačně hovořit. Pan komisař hovořil také o programu ITER. Já se domnívám, že většina poslanců tady v sále souhlasí s financováním programu ITER. Nicméně bychom měli ještě jednou zdůraznit, že ten program ITER je financován z prostředků z oblasti zemědělství a že to nesouvisí s rozpočtovými prostředky, prostředky v oblasti energetiky. Tady eh, má kamisař ještě práci a my jako parlament také. Děkuji. Děkuji. Eh, skutečně já si myslím, že na mnoha místech se budeme muset ještě pečlivě zamyslet nad tím, jak budeme schopni realizovat všechno to, co nám právě přednesl pan komisař Oettinger, všechny ty dobré myšlenky, které tu prezentoval, jak budeme schopni to realizovat a to i z hlediska rozpočtu. Já si myslím, že tady musíme ještě hodně přesvědčovat jak členské státy, tak také nás, co by parlament. Nyní mi dovolte, abych přišla k dalšímu bodu našeho dnešního programu. Musím přiznat, že již máme lehké spoždění, nicméně doufám, že se nám to snadno podaří dohnat. V tuto chvíli bych velmi ráda přivítala Davida O'Sullivana, eh, který je vrchním ředitelem Evropské vnější služby. Evropské služby pro vnější činnost. Anglicky se jeho funkce říká Chief Operating Officer. Já přesně nevím, co to znamená. Je to každopádně eh, správní ředitel, protože generální sekretáři jsou správními řediteli, pokud se podívám na další oblasti, například na výbor regionů nebo Evropský hospodářský výbor, tak tam existují generální sekretáři, kteří vyřizují správní agendu. To je jenom otázka označení vaší funkce. V každém případě máme nyní 30 minut na to, abychom s vámi hovořili o Evropské službě pro vnější činnost, který má zbrusu nové úkoly. Jsou to úkoly, která, které Evropská unie doposud neznala. Tato instituce se skládá z personálu ze všech tří institucí má politickou šéfku, která má na hlavě, tak říkají, dva klobouky, protože je na jedné straně místo předsedkyní Evropské komise a zároveň je um, eh, ministriní zahraničí rady. I když vím, že ministrině zahraničí, tak bychom ji neměli označovat. V každém případě jsme měli již více než jednou v, mm, ve výboru možnost hovořit o tom, jak Evropská služba pro vnější činnost bude mm, se projevovat v naší finanční situaci, jak, jaké budou její rozpočtové dopady, jaké budou její náklady, k jakému možnému přerozdělení nákladů může dojít, eh, pokud jde o další instituce a další pracoviště komise. Můžeme se zamyslet nad tím, jestli vytvoření Evropské služby pro vnější činnost ovlivnilo také 27 eh, zahraničních služeb my si nemyslíme, že by eh, Evropská služba pro vnější činnost měla být 28. Ministrem zahr- ministerstvem zahraničí, protože to by nepochybně nepřispělo k větší účinnosti. My se tady musíme snažit o synergie a úspory. To je ta hlavní věc. A chceme se zeptat, v čem ty synergie a úspory mohou spočívat. Eh, my jsme tady položili tyto otázky, zatím jsme nedostali odpovědi, ale pokud tady nyní promluví David O'Sullivan a bude mít dispozici 10 minut, tak eh, nám snad na ně poskytne odpověď. Bude mít tedy 10 minut dříve, než položí svoje otázky kolegové. Nebudeme postupovat podle politických skupin, tolik času bohužel nemáme, ale eh, kdo bude mít nějaké otázky k Evropské službě pro vnější činnost, tak se prosím přihlaste, my si to napíšeme. A eh, já už mám na seznamu tři řečníci, řečníky čtyři, pět a následně tady budeme odpovídat na další otázky. David O'Sullivan má slovo může nám eh, přednést desetiminutový úvod do celého tématu. Děkuji. Well, thank you very much. Děkuji vám, paní předsedkyně. Velice mě těší, že mám příležitost eh, trochu více vysvětlit něco v vnější činnosti. Já se omlouvám, zda můj titul zde působí poněkud eh, potíže. Ano, je to vrchní ředitel a v podstatě to znamená Eh, že já jsem zodpovědný za to, eh, co spíše nefunguje, než funguje, protože v angličtině je použito slovo operating, které má význam jak tedy operaci, tak fungování. Eh, velice mě těší dobrá spolupráce, zejména s Evropským parlamentem. Paní Ashton se podařilo velice dobře nastartovat tuto službu, která našla svou podobu nejdříve v uh, ústavě a posle, v konventu a posléze v Lisabonské smlouvě. Vzniká tady tato struktura. Jak víte, celá struktura v podstatě se zaměřuje na to, že my teď chceme pozbírat stávající zdroje a využívat jich. A hlavní, část, hlavní část vnější služby už byla eh, dříve založena a byla také financována, ať už prostřednictvím rady nebo eh, komise. Eh, to je tedy ta část, která se skládá ze zaměstnanců rady nebo komise, kteří byli v Bruselu a ze sítě delegací 137 zemí po celém světě, kde máme nějaké delegace nebo informační kanceláře Evropské komise. Od září 2009 Eh, fungují tedy jako delegace na této úrovně evropské. My chceme integrovat eh, do těchto stávajících služeb ještě také komponent z národních států. Eh, přechodné období mělo skončit roku 2013, jedna třetina zaměstnanců by se měla skládat z osob, které budou pocházet z národních diplomatických služeb a budou mít dočasnou smlouvu My se tedy teď ustavujeme, dostáváme lidi na, na ta správná místa. Je pravda, že ještě pořád sedíme ve sedmi, osmi, devíti budovách, protože tito zaměstnanci sedí v různých tedy budovách komise, rady a podobně. Já vím, že v rozpočtovém výboru se hovořilo o tom, že by bylo vhodné nebo že je to přání mít jednu budovu, eh, ve které by tedy mohla sídlit naše vnější služba. První otázka zní, jaká je přidaná hodnota této služby. My tedy, jak jste říkala, paní předkyně, nejsme 28. Eh, službou, zahraniční službou. My chceme přidat přidanou hodnotu eh, tomu, jak Evropská unie pracuje na vnějších vztazích a, a pracovat v úzkém vztahu s národními státy, tedy se 27 velvyslanstvími, někdy tedy s menším počtem Eh, protože ne eh, ve všech eh, hlavních městech se nacházejí ambasády všech 27 členských států. Je zapotřebí, abychom hledali co možná nejvíce synergií ve všech našich oblastech působnosti. Když jsme začali takto pracovat, tak jsme začali pracovat s personem od komise, sekretariátem od rady. A původně tedy ta, tyto dva orgány pracovaly odděleně a my jsme také je nechali pracovat na jedné straně podle toho nástroje společné bezpečnostní zahraniční politiky a na druhé straně um, eh, podle komunitárního přístupu. Teď se snažíme lépe integrovat jednotlivé nástroje, hlouběji je integrovat. Na jedné straně tady máme rozpočet pro společnou bezpečnostní zahraniční politiku, jehož prostřednictvím eh, národní eh, státy financují tuto činnost a na druhé straně je to tedy ten komunitární nástroj, který je financován z komise. A my si přejeme, abychom měli více materiálních eh, výsledků, vyhmatatelných. Eh, chceme na základě eh, těch článků, které vyslovila paní Eštnova a další, tak eh, abychom takto rozvíjeli naši politiku vzájemné spolupráce. Je zcela jasné, že to musí spolupráce tedy komise a rady, eh, rady, která je reprezentovaná vysokou představitelkou a Evropský parlament je také eh, reprezentován na vysoké úrovni podle způsobu, které byly předem tedy odsouhlaseny. Co se týče konkrétně budoucího rozpočtu, myslím, že pan komisař Píbalks o tom bude hovořit dnes později, ještě toto dopoledne, bude hovořit tedy o původ původním názoru o okruhu 4 a vnějších vztazích ve finančních perspektivách. Evropská služba pro vnější činnost se zařazuje do tohoto procesu reflexí, eh, protože obdržíme samozřejmě návrhy od eh, parlamentu a dalších institucí ohledně toho, jak by měly fungovat, jak by měl fungovat eh, rozpočet. A proto vám tedy pan komisař se vysvětlí konkrétně detaily toho, jaké je tedy počáteční stanovisko komise. My se v našem administrativním rozpočtu eh, když jsme se na něj podívali, jsme zjistili, že tu nejsou nějaké velké dodatečné prostředky, které bychom potřebovali, protože potřebujeme jen posílit eh, z hlediska lidských zdrojů delegace nebo naše, naši mm, centrálu. Já e, vím, že začalo hovořit o tom, že peníze stojí i přestěhování osob do nových budov, ale v podstatě se jedná o společný rozpočet, který bude poprvé předložen jako samostatný rozpočet na rok 2011 a my eh, prostě jen konsolidujeme v tuto chvíli prostředky, které už byly v rozpočtu komise nebo v rozpočtu generálního sekretariátu eh, rady. Nevytváříme tedy, jak už jsem předeslal, eh, další dodatečné výdaje. A pokud se podíváte na ten, na ten cíl, tedy mm, který po nás chtějí rozpočtové orgány, abychom dosáhli desetiprocentních eh, úspor díky například tomu, že budeme mít určitá geografická oddělení, eh, nebude docházet ke zdvojování, budeme, budeme schopni eh, následně využít personál k práci na jiných úkolech. A v této souvislosti je třeba pojímat také úlohu rotačního předsednictví, jak v Bruselu, tak v delegaci, protože Ehm, my máme eh, tedy zaměstnance, které, kteří pracují pro Evropskou službu pro vnitřní činnost, takže tuto činnost ne, nepřebírají um, osoby, eh, které souvisí přímo s předsednictvím. Eh, to znamená, že jsme na sebe převzali velkou část práce, kterou dříve prováděla, provádělo rotující předsednictví a podobně i v delegacích a to je poměrně náročný přídavek práce, který jsme eh, převzali. Převzali jsme úlohu ve třetích eh, zemích, eh, kterou dříve zaujímalo také tedy rotující předsednictví, takže předsedáme koročním schůzím, vedeme schůze za Evropskou unii jako takovou, sdílíme informace, koordinujeme se s orgány těchto třetích zemí, tam, kde je zapotřebí, aby delegace EU takto jednala. To je tedy činnost, kterou dříve provádělo rotující e, předsednictví. Evropská služba pro vnější činnost tedy přinesla větší e, konsolidovanost, e, racionalizaci zdrojů. A já nemohu říci, že by to bylo nějak finančně mm, velmi patrné, protože my teď hovoříme o poměrně nízké části, částce peněz e, ve srovnání s tím, o jakých částkách se běžně hovoří, ale nicméně je to úspora. Měli bychom se také zaměřit na dopady e, Evropské služby pro vnější činnost na e, národní diplomatickou službu v střednodobém a dlouhodobém hledisku. My nechceme nahrazovat národní diplomacii, to není náš účel. Ale může se stát, že pokud prokážeme své schopnosti, a já si myslím, že to tak činíme, eh, mohou členské státy no, opětovně eh, zvážit, eh, jakým způsobem chtějí být přítomny v některých zemích a zda jim může Evropská unie ve svých evropských delegacích, které poskytnou podporu v takovýchto třetích eh, státech, že například bychom mohli se eh, spolu sdílet eh, úřady a podobně. Ta situace se může postupně vykrystalizovat, ale my ještě před sebou nemáme nějaký konkrétní program, který bychom teď prosazovali, protože my musíme především prokázat, že jsme schopni vykonat dobrou práci a že vykonáme úkoly, do kterých Eh, do kterých nás postavila tedy Rada a eh, komise. Já to nebudu protahovat, paní eh, předsedkyně, chtěl jsem přednést jen takový obecný úvod. Děkuji vám. Bylo to krátké a výstižné. Zvláště vaše závěrečná slova. Takže co se týče úspor na straně členských států, to je ve hvězdách. To prostě uvidíme v budoucnu, jak tomu nakonec bude. Už jsme často hovořili o přidané evropské hodnotě Evropské služby pro vnější činnost a říkali jsme, že úspory jsou nezbytné, ale jak vy jste říkal, napřed eh, SVČ musí zahájit svoji činnost a pak uvidíme. V 11 hodin k nám přijde pan komisař Spíbals. Na seznamu řečníků nyní máme šest přihlášených řečníků. Už sedm. Mhm, takže každý má jednu minutu, tak aby bylo eventuálně možné ještě na otázky odpovědět. Tak, prosím. Děkuji. My už jsme o e SVČ hovořili často. Jsme potěšeni tím, že SSVČ ujímá své konsolidační role a já se domnívám, že se to musí dotknout také komise. Například DEFCO má mnohem více lidí na delegacích než Evropská služba pro vnější činnost. A my doufáme, že konsolidační efekty, které vyplynou, e, skutečně budou významné. Víme, pane Osolvina, že máte velice náročný pracovní náplň, ale mělo by se to také přizpůsobit. Například ESVČ má třikrát více řídících pozic než německá diplomacie. A měli bychom tedy porovnávat tyto věci. Domnívám se, že zásadní slabina ESVČ byla v tom, že při jeho zřizování jsme nikdy nehovořili o jeho úkolech. Hovořilo se o všem možném, ale například otázka auditu v zakládací smlouvě má větší prostor než úkoly Evropské služby pro vnější činnost. A nyní se musíme vynasnažit, aby tato služba byla skutečně evropská tím, že například bude nabízet konzulární služby. A bylo by dobré, kdybyste nám k tomu mohl dát konkrétní čísla, jak by mohl vypadat eh, ten eh, rozšířený katalog úloh, tak abychom mohli eh, skutečně rozvíjet ESVČ. Děkuji. Děkuji, Joran Fern. Děkuji. Eh, témata možných úspor pro členské státy, to je velice důležité, ale těžko teď uchopitelné. Já si myslím, že to není jen administrativní, ale spíše politická záležitost, protože oni popravdě řečeno nemají úplně jistotu Eh, ohledně toho, jak spolupracovat se SVČ. Eh, chtějí eh, vést svoji politiku a není jasné, jakou politiku přesně bude vést SVČ. V některých parlamentech se tážou, protože jsme některé prostředky uložili už do rozpočtových prostředků Evropské unie pro tento rok. Eh, co se týče eh, rezerv, máme rezervy pro zaměstnance, eh, budeme konzultovat jako Evropský parlament ohledně náboru zaměstnanců, protože je to například obtížná otázka vyrovnanosti genderové a zeměpisné. zeměpisné. Jak ta situace vypadá teď? Také máme výhrady ohledně občanských nebo civilních zaměstnanců z komise do EES abychom předešli eh, přílišné militarizaci eh, SVČ. Co se týče eh, zodpovědnosti a transparentnosti, je třeba také, abyste nám řekli, jak to vypadá s informací Evropského parlamentu. Pak je to otázka zvláštních představitelů, tu bychom také chtěli vyjasnit. A na závěr podíval jsem se na finanční plánování rok 2012 a 2013. Tam jsou nárůsty 7-8 eh, eh, každý eh, rok. Jak bude Evropská služba pro vnější činnost schopna plnit všechny nárůsty své činnosti bez nárůstu většího prostředku? Děkuji, Rané. To, že zrovna lidé z mojí politické skupiny překračují čas, není v pořádku. není Anne Jensen. Děkuji. Především chci poděkovat panu O'Sullivanovi za vysvětlení. Myslím, že všichni toho máme hodně na srdci. Eh, chceme se ptát na úspory, na ta pozitiva, která nám eh, přinese Eh, vaše činnost. Ale chci se vás zeptat, jak diplomaticky a jak eh, nesmělí budete v tomto postupu, eh, až budete vysvětlovat, jaké máte potřeby, protože my teď nemluvíme přímo o věcech, které se mají dělat teď, ale o věcech, které se budou dělat do roku 2020. Jak jednáte o Mm, o dalším vývoji programu a jak budete přicházet s vizí, která by přesahovala jen stanovení, kdo bude sedět na jaké židli. Děkuji. A nyní Franciska Brandner. Děkuji. Já bych jenom chtěla něco zdůraznit a možná vysvětlit, proč jsem chtěla rozlišit mezi generálním tajemníkem a CEO. Já vím, že se hodně o to bojovalo při těch vyjednáváních, eh, Remberg to Wikileaks a tak dále, eh, se můžeme ptát, na co potřebujeme politiku, protože diploma, mm, protože diplomaté, kteří někde rozhodují, nakonec eh, eh, area is the... Um, nakonec eh, tato rozhodnutí se osnou na Wikileaks. Jednotlivé služby potřebují více zaměstnanců. Bude, vím, že budete bojovat o to, abyste měli dostatek zaměstnanců, pak je to otázka propojení s konzulárními službami, propojení uh, Eh, se vnějším a vnitřním eh, financování. Eh, hovoříte o úsporách, a, ale musíme být realističtější. My jako parlament nemůžeme očekávat, že bude docházet ke, ke snižování výdajů, protože um, je jasné, že SVČ musí přejímat celou řadu povinností od rotujícího předsednictví. Teď se vás ale zeptat, jak chcete nabírat zaměstnance, když po, po institucích se nyní snižují jejich počty? Uh, uh, Děkuji, paní předsedkyně. Chci se zaměřit spíše na úroveň roku 2020 či 2025. Chci se zeptat pana O'Sullivana, zda SVČ kdy začne um, uplatňovat uh, ustanovení o dlouhodobých výdajích, dlouhodobém eh, programování eh, z Lisabonské smlouvy. Víme, že v kategorii 4 nikde nebude dost peněz, bude tedy eh, schopni si učinit jasnou představu o tom, jaké výdaje bude zapotřebí vynaložit. A budou, budou schopni tedy vyřešit otázku SVČ a, a výměr nebo výhledu do roku 2020-2025. Budeme mít také nějaké vnější hodnocení nebo nějakou vnější analýzu eh, toho, jak bude vypadat svět kolem roku 2025, abychom byli schopni skutečně plnit výzvy pro Evropskou unii. Děkuji, ano, je tomu tak. Vždy panuje podfinancování a nemyslím si, že se to v budoucnu zlepší. Když se nyní podíváme na diskusy o vývoji v severní Africe a na Blízkém eh, východě, tak mám skutečně strach o náš rozpočet. A nyní Miguel Portáž. Děkuji. Dovolte mi položit první otázku. A sice, jak hodnotíte nezbytnost jedné jediné budovy, kde budou sedět všichni stálí zaměstnanci. To by jistě usnadnilo činnost. Čemu ale nerozumím, je otázka, jak odrazit v rozpočtu, který má mít úspory, otázku budovy. Je to má být budova, která má být pronajímána déle než 23 let což je skutečně masivní nákladová položka a má plnit symbolické funkce. Chci to tady otevřeně říci. Nerozumím tomu, jak je možné konstruovat takovýmto způsobem Evropskou eh, službu pro vnější činnost a smířit se s určitým bojem s veřejností, kdy ve všech státech dochází k úsporám ve veřejných rozpočtech, které jsou vynucené. A druhou poznámku mám jisté obavy z vaší skepse, že by se tedy neměla Evropská služba pro vnější činnost stát 28. diplomatickou službou. Já jsem doufal, že předložíte jasnou strategii, jak je možné eh, například zde sloučit určité úkoly. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Budu se snažit být stručná. Když mluvíme o vnějších vztazích EU, myslíme a hovoříme o Lisabonské smlouvě a směrech, které máme uplatňovat právě proto, abychom implementovali důvěryhodnost a imič Evropské unie. Takovou imič a eh, úlohu, kterou má mít EU ve světě. Eh, jsme eh, největším dárcem chudým zemím. Podporujeme rozvojové eh, politiky tak, aby byly do těchto politik začleněny i ty třetí země. Často, když se hovoří o eh, služebnější činnosti, tak, se, eh, tak lidé mají na mysli takovou páku, ekonomickou páku a jiné páky na tyto státy. Uvažuje se o propojení nebo o spolupráci s investiční, Evropskou investiční bankou Evropská investiční banka poskytuje 9 miliard půjček na projekty za hranicemi EU a SVČ má úkol, diplomatický úkol podporovat úspěšné zakončení eh, těchto projektů, které jsou financovány eh, dříve uvedenými aktéry. Uvažujeme tedy o nějakém společném přístupu nebo koordinaci těchto aktérů, tak, aby mohli mít společný úřad, společné kanceláře v zemi, kde tedy funguje nebo kde nějak se účastní a angažuje Evropská unie. Můžeme mít také pracovní skupinu mezi eh, Evropským parlamentem, radou, eh, komisí, Evropskou investiční bankou a vnější službou. Já danke. Děkuji. Doufám, pane O'Sullivane, že bude možné, abyste zareagoval alespoň na některé z otázek, které zde zazněly ve zbývajícím čase. Asi nebudete moci zodpovědět všechny, ale prosím, máte slovo. Well, chair, I... Paní předsedkyně, já teď nechci být neslušný tím, že neodpovím na mnoho Eh, otázek, anebo eh, nechci být neslušný tím, že vám zaberu příliš mnoho času, tak vás prosím, abyste mě dala znamení, až eh, budu překračovat čas, který mi můžete udělit. Je tu celá řada témat, která by vyžadovala hodinové detailní diskuze. K prvnímu bodu od paní Gresle samozřejmě plně souhlasím, že potřebujeme velice dobrou definici naší mise, našich úkolů. Samozřejmě, že jsme zdědili eh, celou sadu úkolů, které je třeba plnit. Zdědili jsme je od komise, rady, od sekretariátu rady, tedy od delegací, které tam jsou a fungují a už nějaké úkoly mají. Jedním z mých prvních úkolů je zajistit, eh, že budeme dále eh, poskytovat činnosti, které zde již byly. Ale to ještě není zcela vyčerpávající výčet. Paní předsedkyně Ashton zcela jasně toto řekla že také současně si vytváříme nový žebříček priorit a přemýšlíme, co je třeba činit v následujících letech a e, na základě toho jednat. To je právě to, co my nyní konáme a implementujeme tato pravidla postupně. Ale je vám samozřejmě jasné, že na jedné straně tedy udržujeme jakousi kontinuitu práce a na druhé, na druhé vytváříme nové priority a nové úkoly, e, takže není úplně snadné toto všechno implementovat, je to výzva. K další otázce pana Fadna ohledně geografické vyváženosti, genderové vyváženosti. Myslím, že paní Ashton o tom velice jasně veřejně promluvila, zejména vyváženost genderová je velice eh, obtížně dosažitelná. My jsme se o to snažili eh, v mnoha eh, orgánech. Víme, jak to je obtížné. A, a lidé, kteří pocházejí z národních diplomatických služeb, už jsou jaksi předvybráni co, co do genderu. A, ale musím vám říci, že paní Ashton opravdu usiluje o vyváženost zaměstnanců eh, v SVČ. Eh, o některých bodech se teď nemohu šířit, jako jsou eh, jako je plánování nástrojů stability, jako jsou další strategické věci, na které musí tedy reagovat komise. Eh, ohledně navýšení eh, rozpočtu, eh, myslím, že to se daří velice dobře zvládat, tuto situaci nyní. Kam se chystáme, nebo kam směřujeme do roku 2020? O tom myslím, že vám, že vám řekne víc pan eh, komisař Píbalk, se další generaci programů se eh, budeme muset vypořádávat eh, s měnící se situací, tím, jak Evropská unie se bude, bude usilovat o to, aby si uchovala svou relevanci, jak se bude chovat v euroatlantických vztazích, je velice obtížné samozřejmě, abychom jednotlivě jako členské státy ovlivňovali celou situaci dění. Nicméně jako jeden element by to šlo snadněji, tento jeden element eh, ale eh, se také musí vypořádat s tím, že tu jsou určité národní eh, akcenty, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál na základě dalších zkušeností. Samozřejmě, že potřebujeme mít hodnocení, analýzy, potřebujeme mít eh, eh, jasnou, eh, jasné zprávy o tom, jak se mění priority. Jasné je, že nemůžeme nikdy predikovat budoucnost a nikdy nevíme, co přinese další krize. Takže pokud si naprogramujeme peníze na pět let nebo na jakoukoliv jinou dobu, tak si eh, něco naplánujete na rok číslo jedna, v roce číslo dva objevíte, že vznikly nové krize, nové eh, potřeby a co pak učiníme. Eh, pak se musíme tedy vrátit a co do Evropský parlament budeme mít více flexibility k tomu, abychom mohli čelit novým krizím, když nebudeme schopni Eh, přidat prostředky k těm penězům, které byly původně přislíbeny a dohodnuty. To je právě ten problém okruhu číslo čtyři. Eh, k otázce paní Brandner, zvládání krizí, eh, civilních krizí. To je velice důležité. V našich zaměstnanských tabulkách vidíme, že potřebujeme ještě tady další studii ohledně toho, jak lépe strukturalizovat tento aspekt naší práce. Prozatím jen používáme struktury, které už známe, které máme pro nové úkoly, ale určitě vás budeme informovat eh, o eh, dalším vývoji. Paní bratr, ten, eh, těch 10% budeme se snažit používat tyto prostředky v oblastech, kde je zapotřebí například rozvinout nějaký horizontální pohled, bezpečnostní politiku, Eh, anebo nějaké eh, jiné aspekty politické rozvít. Tam, kde nemáme zaměstnance, kteří by byli eh, v současné situaci schopni pokrýt takováto, takovéto úlohy. Také se předcházet možnému překrývání. Ohledně budovy musím říci, že nakonec to nebude stát víc, protože lidé budou eh, pr- pracovat pouze v jednom eh, domě, v jedné budově. Teď sedí v jednotlivých jiných eh, odlišných budovách, takže v podstatě se jedná řádově o stejné náklady. Určitě nebudeme 28. diplomatická služba musíme prokázat, eh, a myslím, že už to prokazujeme na základě úkolů, které jsme zjedili, eh, že si tedy mm, eh, že jsme hodni tohoto úkolu a jak už zde poslanci uvedli, je, je třeba se zamýšlet, jak vytvářet synergie mezi námi a národními diplomatickými strukturami. A to je určitě věc, která se bude rozrůstat v následujících letech. Já se omlouvám, že jsem ty body jen tak přeletěl. Eh, nechtěl jsem na druhé straně vás obírat o příliš mnoho času. Musím říci, že eh, sedm lidí zde v tomto sále hrálo velice důležitou úlohu pro konvent a, a SVČ je, je takovým dítětem také konventu. A vím, že Kathy Ashton chce už se spolupracovat s parlamentem a nacházet eh, řešení společně s parlamentem v duchu, ve kterém chce ukázat, že to je způsob, kterým Evropa může utvářet 21. století a nenechat se utvářet tím, co se bude v 21. století dít. Děkuji. Děkujeme. Děkujeme za velmi přesné a stručné odpovědi na mnoho otázek, které tu byly vzneseny. Velmi vám děkujeme, že jste mezi nás přišel. Jak jsem právě slyšel, přišel, mm, přijel pan komisař Piebalks, nevím, jestli stojí před dveřmi. V každém případě <clears throat> mi dovolte, abych řekla ještě něco, než ho pustím dovnitř. Dovolte mi, abych řekla jednu jedinou větu. Všechno to, co jste řekl a já jsem si jistá, že během příští hodinu a, hodiny a půl o tom budeme moci hovořit ještě více do hloubky. Pokud potřebujeme flexibilitu pro příští finanční perspektivu, tak eh, je to každopádně eh, zahraniční politika. To je nabíledně, to je naprosto jasné. Je jasné, že tady s radou se budeme muset přijít o tu nutnou flexibilitu, pružnost a já doufám, že ve vaší osobě a ve všech vašich spolupracovnících máme e, spolubojovníky. Děkuji vám, děkuji vám za to, že jste mezi nás přišel. A nyní vítáme Äh, Ráda bych přivítala pana komisaře. Srdečně vítejte v našem výboru. Máme radost, že právě tady přijel do Bruselu, ale přesto si udělal čas na to, aby přišel mezi nás do našeho výboru. Během příští hodiny a půl budeme mít možnost hovořit o rozvojové a zahraniční politice. Vy jste k nám nepřišel pouze kvůli rozvojové politice, ale musím k tomu dodat, že důvodem je také politika zahraniční, protože pan komisař Piebalgs je jediný komisař, který se zabývá zahraniční politikou a který, který je eh, také členem té skupiny na nejvyšší úrovni pro vypracování příštího eh, finančního výhledu, příští finanční perspektivy. To znamená, že je členem této pracovní skupiny na nejvyšší úrovni. My budeme pokračovat v našem dnešním programu. Nyní obdrží slovo Salvador na pět minut, tak aby nám přednesl úvod. Následně obdrží slovo pan komisař, tak aby během deseti minut přednesl svoje stanovisko. A Následně promluví řečníci za jednotlivé politické skupiny a vznesou svoje dotazy. Já si nemyslím, že byste měli mít pět minut. Musíme vám zkrátit řečnickou dobu na čtyři minuty, protože jinak se dostaneme do problému a e, vznikne problém s tím, že ti, kteří chtějí položit nějakou otázku panu komisaři, se zkrátka nedostanou na řadu. Pojďme tedy začít. Slovo má Salvador, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji taky pane komisaři Pěbalksovi. On už je velmi ostřílený. Byl již dlouho členem komise a také během minulého legislativního období se zabýval obtížnými otázkami v oblasti energetiky. Nyní je jeho polem působnosti rozvojová politika, rozvojová politika a zahraniční politika. Je jasné, že příští finanční perspektiva bude spojena s tématem zahraniční politiky, že to bude priorita. Bude to priorita mimo jiné i pro Evropský parlament. Nezávisle na tom, jaká bude struktura té finanční perspektivy, zahraniční politika tam bude zcela jistě samostatnou uh, rubrikou. Samo... <clears throat> Takto je to zakotveno ve strategii 2020 a proto o tom v tuto chvíli e, musíme jasně hovořit. E, musí se to projevit v, tom, v té příští finanční perspektivě vlastní okruh. Nicméně finančně je tento okruh vybaven velmi špatně. Je to trochu známka Eh, nebo charakteristický rys té zahraniční politiky. Týká se to všech těch otázek, eh, se kterými jsem přišel do kontaktu já a musím říci, že jich byla celá řada. Nedostatečné finanční vybavení, to je taková červená nit, která se vyne naší prací. Pan generální tajemník Sullivan hovořil o vnější činnosti Evropské unie. Já bych se vás rád zeptal, pane komisaři, kdy podle vašeho názoru v tom okruhu vnější činnost dojde k nějaké pozitivní změně, pokud jde o finanční vybavení. My se zabýváme politikou sousedství, konvergencí a já se ptám, jak budeme schopni dostat všem našim politickým cílům pokud nebudeme mít dostatek prostředků. To jsou otázky, které nás zajímají. E, zajímá nás taky vztah e, k zemím se středně vysokým příjmem. Jde o vztah mezi námi a těmi e, zeměmi se středním příjmem middle income countries, protože jejich postavení se velmi změnilo. Některé dosáhly příjmů, které jsou dokonce vyšší než příjmy naše a proto by bylo vhodné, abychom tady pečlivě diferencovali, abychom rozlišovali a mm, tak mohli finanční prostředky lépe využít. Další věc, která nám leží na srdci, je úspěch nástroje stability při současné finanční perspektivě. Je sice pravda, že chceme dosáhnout větší účinnosti při rozdělení zdrojů, pokud jde o tento okruh zahraniční činnost. Přesto je potřeba, abychom geografické programy více zapojili, pokud jde o cíle, které chceme pokrýt tím nástrojem stability. Takže k tomu bych také rád slyšel váš názor. Ještě jedna věc, pane komisaři. Je důležité, abychom hovořili o vnější dimenzi naší interní vnitřní politiky, vnitřní ev- politiky Evropské unie. Jak to budeme schopni zasadit do toho příštího finančního rámce? Budeme k tomu mít nějaké specifické nástroje, anebo tomu bude tak, že ta vnější dimenze, vnější rozměr bude umístěn spíše mezi těmi současnými geografickými kapitolami. Jak to tedy vypadá z vnější dimenzí v rámci naší interní politiky Evropské unie? Potřebujeme speciální kategorii anebo zůstaneme u té stávající struktury? Evropský rozvojový fond. Evropský parlament neustále vznášel prozbu, aby byla tato oblast lépe financována, abychom zohlednili Eh, současnou situaci. Nicméně si musíme uvědomit, že současná finanční a rozpočtová situace eh, celou záležitost stěžuje a pravděpodobně se to projeví i v příštím finanční výhledu, v příští finanční perspektivě. Potom zcela jednoduchá otázka. Myslím si, že odpověď na ní bude naprosto jednoduchá. Jak vysoké rozpočtové prostředky budou potřeba na to, abychom mohli provádět správnou eh, zahraniční politiku v rámci Evropské unie? Bude to, co máme k dispozici, stačit, anebo si myslíte, že bychom měli ty prostředky navýšit? Podobně jako ostatní komisaři, kteří se zabývají eh, výdaji, i vy byste nám měl odpovědět na otázku, jestli potřebujeme nějaké nové eh, položky v rozpočtu, pokud jde například o aktivnější účast Evropské investiční banky. Samozřejmě, že Evropská investiční banka získává nebo ob, o, o, získává stále více žádostí. Čím více komisařů hovoří, tím více žádostí se na tu Evropskou investiční banku obrací a proto si kladu otázku, jestli bychom neměli navýšit finanční vybavení Evropské investiční banky, tak aby mohly do zahraniční politiky plynout eh, finanční prostředky. Pružné nástroje paní předsedkyně paní Hauk o tom již hovořila. Doposud se nám podařilo nějak zvládnout eh, nedostatečné finanční vybavení této oblasti a sice prostřednictvím nástroje flexibility, ale do budoucna už to tak jednoduché nebude. A na závěr mi dovolte, abych řekl něco o rozvojové politice. V této souvislosti by nás velmi zajímalo, jak vaše generální ředitelství nebo vy, jak chcete bojovat eh, proti klimatickým změnám v rozvojových zemích. 7,2 miliardy euro. To je tedy první eh, financování na období 2010 až 2011. A já se ptám, jak to bude vypadat do budoucna. Budeme se i nadále angažovat v této oblasti? Já alespoň doufám, že na tomto poli tady dojde k, nějaké, k nějakému přísunu finančních eh, prostředků v rámci finančního výhledu. Tady máme celou řadu otázek, říká paní předsedkyně, a nyní má slovo pan eh, komisař. Paní předsedkyně, paní zpravodaji, dámy a pánové, pan zpravodaj se zeptal na celou řadu eh, velice dobrých otázek. Já se budu snažit alespoň některé odpovědět konkrétněji. Začnu tím, že nový finanční rámec musí být chápán ve svém novém institucionálním kontextu. Lisabonská smlouva uvádí eh, nové prostředí pro cíle EU a také pro SVČ. A vytvořilo se tedy služba pro vnější činnost, což Evropské unie umožňuje, aby poskytovala skutečně evropský postoj k, ev- k vnějším vztahům. Je to tedy příležitost vytvořit silnější pouto mezi politickými prioritami, eh, řízením našich vztahů s partnerskými zeměmi a rozsahem asistence, kterou poskytujeme. Také vnější výdaje po roce 2013 by se měly řídit podle priorit strategie Evropy 2020. Stávající síť dohod s našimi partnery po celém světě je obrovským eh, potenciálem pro efektivitu, pro eh, šetření, k nímž může dojít eh, díky možnému Eh, združování a zabraňování eh, překrývání. A tímto způsobem my chceme dále pokračovat a bojovat proti například chudobě. Eh, co se týče lidských práv, chceme také být přítomní, chceme řešit mm, krize, pokud to bude možné, chceme poskytovat humanitární pomoc na celosvětové Eh, scéně, což samozřejmě od nás vyžaduje princip neutrality a nestranosti. Evropská unie by měla využívat svou vnější službu efektivně tak, aby si mohla nastavit priority, hodnoty a zájmy ve světě podle ekonomických a eh, globálních eh, významů těchto zemí. Je třeba úzce spolupracovat s členskými státy, strategickými partnery a mezinárodními organizacemi. Co se týče finančních eh, zdrojů z okruhu 4, eh, které budou nadále zaměřeny na eh, pomoc rozvoji a na sousední země. My chceme usilovat regionální interakci na vykořenování chudoby a chceme spolupracovat se strategickými partnery tak, aby spolu vytvářeli s námi budoucnost a čelili výzvám. Chceme mít dlouhodobou politickou strategii pro vnější činnost to je pro Evropskou unii eh, důležité. Chceme také, aby obsahovala prvek bezpečnosti. Naše strategická orientace po roce 2013 by měla podporovat další provádění šesti eh, klíčových druhů pomoci. Eh, co se týče vykořenování chudoby, která je spojena s inkluzivním růstem a udržitelným růstem v rozvojových zemích, pak je tu další, tedy zvláštní vztah se sousedními zeměmi, kde je třeba vytvořit prostor stability a prosperity a připravit kandidátské země na členství v EU. Nová uh, ustanovení smlouvy se týkají také civilní ochrany, migrace a ty bychom měli plnit prostřednictvím eh, le, eh, právních a finančních nástrojů. Agenda založená na vzájemných uh, zájmech eh, s novými ekonomikami a s rozhodnutými zeměmi. A dalším tématem jsou moderní modernější nástroje k čelení krizím a řešení krizím. A pak je tu eh, zapotřebí evropského vedení v otázkách, jako je udržitelný rozvoj, ochrana eh, globálních statků Lisabonská smlouva nám dala možnost, mandát, abychom, se, mm, abychom jako EU jednali jako celosvětový hráč. A proto SVČ ke své činnosti také potřebuje patřičné financování. A doufám, že je mm, jasné, že e, se snažíme takto zahrnout všechny aspekty tohoto finančního e, rámce a že je příliš záhy na to, abych vám mohl předložit nějaká čísla. Nicméně jsou zde principy, které bychom měli zohlednit ve finančních nástrojích pro vnější akci. A to na základě sdělení o revizi rozpočtu z loňského roku, protože odpovídají třem hlavním cílům. Za prvé mít výsledky, za druhé dosah pákového efektu a za třetí dosáhnout správné vyváženosti. Pokud se zaměříme na výsledky, a provádění, tak musíme měřit dopad našich eh, aktivit jako prioritu. Čím eh, eh, větší mají dopad, čím jsou viditelnější. Také je třeba, abychom hodně kladli důraz na finanční pákový efekt u našich zdrojů a na politický pákový efekt zdrojů, které poskytujeme takto v Mm, v pomoci. Je zapotřebí, abychom byli eh, v poskytování této pomoci a v této spolupráci předvídatelní a, a aby zde byla jasná kontinuita. Také musíme zjistit, zda je tu více prostoru pro zjednodušení struktury našich vnějších nástrojů. Tento princip by měl napomáhat utvářet vnější činnost, službu vnější činnosti. Podle nás čtyři hlavní činnosti by se měly eh, začlenovat eh, do eh, našeho pole působnosti. Podle mého to je otázka 0,7 hrubého národního důchodu. Musíme se snažit na evropské úrovni napomáhat eh, rozvoji, tak aby Evropská unie hrála skutečnou úlohu eh, v pomoci rozvoji po celém světě. Je třeba zabývat se úrovní rozvoje v jednotlivých eh, státech a abychom uvažovali geopoliticky tak, abychom se zaměřovali na vzájemné zájmy se strategicky významnými zeměmi, jako je Čína, Indie a Brazílie a abychom se na druhé straně snažili vykořenit chudobu eh, ve spolupráci s chudšími a eh, nebo zranitelnějšími eh, zeměmi, což vyžaduje diferencovaný přístup. My se budeme snažit toto začlenit patřičným způsobem do legislativních návrhů a do architektury našich budoucích nástrojů. Nadále ovšem tomto uvažujeme. Komise několikrát navrhla z rozpočtování EDF začlenění do rozpočtu tak, aby zde bylo e, zachována demokratická kontrola. Poprvé tedy po roce 2013 tato můžeme říci e, opět, že tato myšlenka pro e, začlenění EDF do rozpočtu zůstává platná. Chceme spolupracovat tak, abychom při budžetizaci nebo tedy z rozpočtování EDF vycházeli ze stávající finanční situace, eh, která se zaměřuje nicméně na celkový objem prostředků EU věnovaný na e, rozvoj. Je třeba, abychom rozvíjeli jednotlivé tematické programy, abychom tyto programy e, rozvíjeli v souvislosti s regionálními potřebami a zájmy EU, e, tak abychom mohli takto doprovázet sektorální politiky a abychom mohli pokrýt ty priority, které nejsou patřičně pokryty zeměpisnými nástroji. Máme určité stávající tematické eh, programy, ale můžeme eh, změnit jejich rozsah a zaměřit se na horizontální, globální a eh, nadnárodní akce, například u potravinové bezpečnosti, migrace. Jen abych zmínil některé z nich. Také můžeme zvážit, zda tematické programy mají řešit například otázku zranitelnosti nebo křehkosti států. Některé tematické programy by mohly být eh, redukovány, proto se musíme zaměřit na činnosti, eh, které zaručí eh, jasnou efektivitu a vizibilitu. Je třeba zlepšit koordinaci s členskými státy. Díky tomu a díky tomu, že budeme společně programovat a, a že budeme si distribuovat správným způsobem práci, Eh, zajistíme efektivitu našich činností. Ohledně eh, růstu a pakové efektu. V zelené knize o rozvoje politice mm, jasně čteme, eh, že se chceme v investicích zaměřit, a to jak ve veřejných, tak soukromých investicích zaměřit na rozvoj. Ehm, Evropská unie by v tomto měla hrát důležitou úlohu. Měli bychom tedy spolupracovat s finančními institucemi, včetně Evropské investiční banky, ale také s jinými partnery, eh, kteří by tež měli podporovat takovéto cíle. Máme inovativní nástroje, například eh, eh, různé nové druhy půjček a vytvoření nových projektů. Politické úsilí, paní předsedkyně, jestli mohu ještě tři minuty, prosím. Já vím, že už jsem přetáhl. Dobře, děkuji vám. Politické úsilí a závazek vůči potenciálním kandidátům, kandidátům na členství a dalším partnerům je potvrzeno smlouvou a e, Evropskou e, radou naše činnost tedy je konkrétním výsledkem těchto závazků. A nicméně je třeba hledět i do budoucnosti EU a jejich sousedů. To je ve vlastním zájmu Evropské unie. Struktura pro implementaci politiky rozšíření je dobře definována. Začala stabilizačním asociačním procesem a je jasně vidět, že přináší prospěch adres, adresátským zemím prostřednictvím politického dialogu a e, souvisejícím e, vyjednáváním. Máme nástroj pro e, přestupní nástroj pomoci, který by nadále měl tedy být dáván k dispozici zemím, které se chystají ke vstupu do EU je třeba, abychom vytvořili prostor eh, prosperity a stability kolem hranic EU. Musíme zvažovat možnost postupného rozlišování mezi jednotlivými zeměmi, a možnostmi, kterými mohou přispívat na e, rozvoj, e, protože prostředky, které máme, musí odpovídat našim e, cílům. V této situaci, kdy se svět rychle vyvíjí, je klimaticky nestabilní a je pravděpodobné, že bude docházet k potíži například s potravnou dostupností někdy. A proto je třeba eh, se zaměřovat eh, na to, abychom měli větší flexibilitu pro humanitární nástroje, abychom mohli mm, jednat flexibilně a abychom mohli používat například rezervu eh, pro naléhavé případy. Naše programy by měly mít víceletý rámec, tak abychom měli zajištěny dostatečné zdroje a mohli reagovat na eh, katastrofy, k nímž může eh, dojít nebo které se mohou naakumulovat v průběhu několika let a které nelze předvídat. Je třeba, abychom také zlepšili eh, naši reakci na krizové situace a jejich prevenci, abychom budovali mír a abychom toto učinili jako jeden z cílů našich eh, činností v SVČ. Jedním způsobem, jak dále rozvíjet naše eh, nástroje tímto způsobem, je nově přestavět nástroj stability tak, aby mohl flexibilně působit eh, pro krátkodobé zásahy se zaměřením na mír a budování stability tak abychom umožnili rehabilitaci a rekonstrukci v krizových okamžicích a abychom takto mohli spolupracovat s operacemi C společné bezpečnostní zahraniční politiky. E, zejména to souvisí s činnostmi zaměřené na budování e, státu e, v takovýchto zemích. Nástroj stability by mohl být zařazen do budoucího nástroje pro rozvoj, zejména eh, pro podporu křehkých států. Jsem velice rád, že Evropský parlament um, je pro větší flexibilitu. To je velmi důležité pro působení na polivnější činnosti, protože naše pracovní prostředí se velice rychle mění. Jak už to ukazuje sdělení komise o revizi rozpočtu, měli bychom vytvořit eh, flexibilitu v rozpočtu Eh, abychom eh, neohrozili eh, dostupnost prostředků pro dlouhodobější programy. Prostředky, které nejsou využity v určitém roce, by měly být převoditelné do následujících let, aby bylo možné využívat prostředky předem pro daný program nebo následně při ukončení tohoto programu tak, aby programy mohly volně probíhat. Děkuji vám. Ano, my jsme flexibilní. Budeme brzy jednat s radou o finančním výhledu. To, co my žádáme, to už můžeme poskytnout dnes. My jsme flexibilní. Kdyby se všichni řečníci z frakcí omezili na čtyři minuty, tak doženeme ten čas, který jsme věnovali vašemu projevu. Pan Kozanidis, BBP. E Děkuji, paní předsedkyně, já budu hovořit stručně. Je jasné, že vnější vztahy budou mít vlastní okruh ve víceletém plánování. Zdá se, že není souvislost mezi strategií 2020 a vnějšími vztahy. Domnívám se, že je důležité zde reflektovat interní politiky, zatímco v diskuzi o EU 2020 se řeklo, že ať už bude jakákoliv souvislost mezi víceletým plánováním a touto strategií, to tež by mělo platit také pro oblast vnějších vztahů. Na druhou stranu bychom neměli vylučovat možnost získávat prostředky pro jiné adekvátní záležitosti, například v oblasti vnějších vztahů. Zkušenosti se víceletým financováním jsou zase něco jiného. Ukázalo se, že od začátku byl ten strop v okruhu 4 velice úzce koncipovaný. To znamená, že nebyly adekvátně odhadnuty potřeby tohoto okruhu. Musíme zajistit, aby se tato situace neopakovala v příštím víceletém plánování. V tomto okruhu je zvláště nezbytné mít k dispozici dostatečnou flexibilitu. To platí právě pro vnější vztahy. Výrazně se zde mění potřeby a aktuální priority, které se odehrávají v kontextu neustále proměnlivé zahraniční politiky, vzniku nových a jiných krizí. To vše si žádá flexibilitu. Skutečně se zde musíme zaměřit na flexibilitu. A z toho vyplývá požadavek garantované flexibility. je nezbytné, abychom zohlednili nové politické priority Evropské unie v této oblasti a financovat je. Uvedu příklad, jsou to podpůrná opatření v oblasti banánů a další. Potřebujeme prostě nové čerstvé peníze pro nové priority. Nicméně by tím neměly trpět staré priority. Evropský parlament klade celou řadu požadavků, tak aby byl Evropský rozvojový fond integrován do rozpočtu. To by zvýšilo transparentnost využívání tohoto fondu a zajistilo by to jeho demokratickou kontrolu. Zohlední komise tento požadavek ve svém návrhu příštího rámce víceletého plánování. Dočkáme se toho, že i mezivládní fondy, jako je Fond stability a další, budou dále rozvíjeny. Toto je oblast, kde je třeba navzájem koordinovat svůj postup. Že vlastně se uznává, že pozice Evropské unie na mezinárodním poli neodpovídá například zdrojům, které EU vydává na zahraniční pomoc. Týká se to například podpory Palestiny a podobně. Chceme hrát významnou roli na Blízkém východě, ale nečiníme tak. Jaká opatření tedy můžeme učinit, abychom zvýšili efektivitu a viditelnost úsilí Evropské unie na příslušných místech a upevnili pozici EU. Děkuji za sociální demokraty Thijs Berman, čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Názor eh, výboru pro rozvoj, kde jsem byl Spravodajem pro EDF je uveden v našem usnesení. Dovolte mi zaměřit se na budoucnost rozvojové politiky EU v příštích sedmi letech. Na to bych se zaměřil. Máme zde tři významné priority zahraniční politiky EU, ale týká se to i vnitřní politiky Evropské unie. Musíme usilovat o takové uspořádání světa, které je založené na mezinárodních úmluvách a dialogu. Potřebujeme takové uspořádání světa, kde platí práva občanů, mužů, žen, sociálně slabých skupin, handicapovaných lidí. Musíme se zaměřovat na trvalý udržitelný rozvoj, respektovat přirozené zdroje a e, znovu obnovovat biodiverzitu, o níž jsme přišli a musíme chránit klima mír, práva a trvalá udržitelnost. To jsou tři zásady, které by měly určovat směřování naší politiky. této souvislosti hraje Evropská unie vedoucí úlohu pro všechny státy a jejich občany, ale jak účinná je EU v rozvojové politice? Domnívám se, že Evropská unie momentálně jako je společenství 28 financeří mají různé chválihodné aktivity. Ale přidaná hodnota EU spočívá v naší spolupráci a v politickém vlivu, který by Evropská unie mohla mít. EU musí být skutečným koordinátorem eh, mezi členskými státy a neměla by usilovat o to, aby byla 28. financovatelem vedle 27 členských států. Měli bychom se zaměřit na to, co umíme nejlépe, každý stát to, co umí nejlépe a Evropská komise by to měla koordinovat, když jsou například ty projekty příliš velké na to, než aby je řídil jeden stát. A nebo když se ukáže, že je lepší, kdyby daný projekt zpravodala Evropská komise. To je dáno strukturou. Členské země se zaměří na ty státy, na ty struktury, kde eh, se nejlépe vyznají, kde jsou nejvíce aktivní a Evropská komise by to měla koordinovat tak, aby bylo zajištěno, že budou pokryta všechna témata, všechny oblasti a zde hraje samozřejmě důležitou roli Evropská služba pro vnější činnost, aby zajistila účinnost a viditelnost eh, těchto politik Evropské unie. Toto rozdělení rolí mezi členskými státy a komisí a Evropskou službou pro vnější činnost potom dává Evropské komisi určitý prostor pro to, aby se zaměřila na následující věci. Vaše politická síla komisy umožňuje být silná například v oblasti investic do demokracie, právního státu, základních práv, to za prvé. Za druhé jsou to infrastrukturní projekty, které nemohou nést členské státy sami. Za třetí musíme investovat do vzdělávání a zdravotnictví a usilovat o ten 20% cíl v oblasti zdravotnictví a vzdělání. Musíme ale také investovat do velkoplošných projektů. Například musíme umožnit to, aby vůbec vznikaly programy zdravotního pojištění. Můžeme být také aktéři v oblasti inovativního financování, například eh, mikrofinancování. Za čtvrté, humanitární pomoc v případě katastrof a civilní ochrana. To je něco, co si vyžaduje separátní nástroj financování. Humanitární pomoc by neměla být propojená s politickým rozhodováním, ale měla by být neutrální a nezávislá na politice. Tento přístup je důležitý. To jsou tedy nejvýznamnější poznámky, které jsem zde chtěl učinit. Možná, že je v diskuzi ještě rozvedeme. Děkuji. Děkuji a Šaro Jorens. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud jde o finanční výhled, tak je důležité, aby úroveň ambicí byla správně stanovena. Chceme být diplomatickou mocí, Chceme být obchodní velmocí, chceme být aktérem v oblasti mezinárodní bezpečnosti a nebo v oblasti solidarity s nejchudšími zeměmi? To všechno jsou otázky, které jsou relevantní pro rozvojovou politiku. My v rámci rozvojové politiky se snažíme pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují, tak aby se mohli postavit na vlastní nohy. To je naše základní eh, filozofie. Nedávno byla vyhotovena studie, ve které je konstatováno, že mezi lety 91 a 2011 eh, vzrostl světový produkt o 19 miliard dolarů a ten nejvě, největší podíl na tomto nárůstu HDP eh, má určitá skupina obyvatelstva. Já si myslím, že eh, rozvojová politika, politika rozvojové spolupráce nemůže být provozována, aniž bychom si uvědomili eh, právě toto konstatování. Znamená to totiž, že rozvojová politika by měla snížit rozdíly mezi jednotlivými národy, ale zároveň eh, musíme, eh, nebo zároveň tou rozvojovou politikou podporujeme rozdíly v rámci určitých států. Například státy BRICu už nedostávají rozvojovou pomoc a neměli by ji dostávat, protože nedokážou dobře rozpodařit. Eh, jejich problém nespočívá v tom, že by neměli prostředky, ale jejich rozdíl spočívá v rozdělení těch prostředků a to není problém eh, rozvojové politiky. Není naším úkolem, abychom to řešili. To je jejich problém. Jiné země jako Burkina Faso nebo Niger, to jsou země, které to zkrátka sami nedokážou. Umrtnost e, tady činí 250 osob na tisíc obyvatel, to znamená, to jsou hrozná, neúnosná čísla a tady skutečně musíme pomoci. E, můžeme provozovat politiku, která stojí hodně peněz, ale naopak je to politika, která nemusí stát tolik peněz. Například politický dialog s Číňany, Brazilci, Indy, státy BRICu tady musíme eh, nadhodit problémy, které nesmíme řešit my, ale oni. My eh, jsme sice největším evropským dárcem, ale oni už nás nepotřebují. My jsme se shodli na 0,7% pro rozvojovou politiku, to je náš celoevropský cíl, eh, neustále to opakujeme a musíme si uvědomit, že 35 mm, let se neustále ptáme, proč se Eh, točíme v kruhu, proč se nám nepodaří tohoto cíle dosáhnout. Otázka zní, jak mm, lépe investovat prostředky. Podpora rozpočtu představuje dobrý prostředek, pokud eh, je dobrá vláda. Pokud ne, tak musíme vytvořit jiné nástroje a musíme veřejnosti vysvětlit, že vždycky je to spojeno s určitým rizikem, ale potřebujeme kontrolní mechanismus, který zaručí, že peníze budou eh, eh, investovány efektivním způsobem. Potřebujeme rozvojovou pomoc, která je zpěta eh, se stylem vládnutí. Pokud je o Evropský rozvojový fond, tak moje politická skupina je proto, co bylo řečeno. Přesto eh, jsou tu určité otázky, které se tu nabízejí. Mm, jde tedy o to, jestli Evropský rozvojový fond má být začlen do evropského rozpočtu. Pokud tedy ten fond bude začleněn do rozpočtu, eh, tak eh, logicky tedy zroste ten základ. Máme tu strop plus XX, to je jednoznačné. Jsou to peníze, které členské státy platí do rozvojového fondu Eh, pokud by tomu tak nebylo, tak bychom byli, eh, měli tady konflikt s jinými politikami Evropské unie. Evropský, Evropský eh, rozvojový fond je tedy společnou záležitostí státu AKT a Evropské unie. Bude tomu i, tak i nadále. Je to takový jeden příklad za všechny který je možno v této souvislosti uvést. Pokud jde o flexibilitu, o pružnost, tak my souhlasíme s tím, co tu bylo řečeno. Jinak bych toho měl ještě mnoho na srdci, ale musím z časových důvodů skončit. Děkuji. Děkuji. Nyní Franciska Branda, prosím. Děkuji. Pane komisaři, já souhlasím s tím, co jste řekl. Pokud jde o vy... konstatování chyb, v tom s vámi souhlasím. Myslím si, že bychom se měli kon... soustředit na kon... Eh, expertní vědění. Viděli jsme, k čemu to může vést, pokud eh, to necháme například na Tunisku a Francii. Já si myslím, že nám chybí skutečný nástroj pro obnovu. Máme tu humanitární pomoc a potom tu máme obecně koncipovanou rozvojovou pomoc. Ehm, musíme obě oblasti pomoci jednoznačně rozlišovat. Nyní tedy musíme sbírat peníze z nástroje stabilitu a ta, stability a tak dále. Já si myslím, že to není dostatečná odpověď, že nám to zkrátka nestačí. Potřebujeme tu více flexibility. To je samozřejmě výhodou nástroje stability, že může být použitelný eh, během pár měsíců nebo let. Potřebujeme tedy eh, i flexibilnější rekonstrukční portfolio, ať už je to DCI nebo nějaký jiný nástroj, který bude používán v této souvislosti, tak abychom snížili ten tlak na nástroj stability. A to, co nám chybí, je skutečný nástroj pro eh, nové eh, země, kromě ODA. Pokud eh, chceme s nimi spolupracovat strategicky a nechceme zneužívat ODA, musíme se na to vytvořit speciální mechanismus. A my, myslím, že bychom tomu měli říkat nástroj pro zahraniční záležitosti. Nicméně ODA by nemělo být používáno pro upgradeování vztahu se třetími zeměmi. A co se týče lidských práv, nástroj, který máme, je příliš malý. Viděli jsme to například na severu Afriky, že bychom měli mnohem více tento nástroj používat v poslední době. Například chceme spolupracovat se, se sociálními e, aktéry. Chceme podporovat lidská práva, demokracii, Eh, za našimi hranicemi a proto musíme navýšit prostředky. Eh, co se eh, týče dalších nástrojů, myslím, že musíme i někde provést určitá omezení. Musíme se snažit najít způsoby řešení přímo na místě prevenci konfliktů provádět s naší expertízou, kterou máme nepostupovat tak ze široka jako e, do posud a jenom kvůli tomu, že máme nějaký um, společný e, instrument, by neměli používat na všechno a na nic, měli být jasněji zacílen a využívat peníze efektivně. Také si myslím, že musíme trvat na našich právech na e, kontrolu transparentnosti, demokracie. A to je věc, kterou je třeba ještě dále projednat mezi parlamentem, radou, komisí. E, velice mě těší ta poznámka o rozvojovém fondu, e, protože by měl být jen nad tím, co už máme, neměl by to nahrazovat. A teď už opravdu jen stručně ohledně přímé rozpočtové podpory. Myslím, že v budoucnosti to budeme používat, ale měli bychom se zaměřit konkrétněji nebo zacílit to lépe na, na určité projekty a také monitorovat, jakým způsobem ty prostředky jsou skutečně vynakládány. Viděli jsme v Severní Africe, Střední Asii, že peníze nebyly eh, efektivně využity prostřednictvím eh, této přímé rozpočtové podpory země v diktátorských zemích. Děkuji, Francisco Ashford. Um, chairman, thank you very much. Paní předsedkyně, děkuji. Ve všech eh, těchto eh, okruzích jsou tu tedy tři body, které chci zdůraznit. Za prvé bych rád viděla pana komisaře, jakou má vizi a ambice pro eh, své služby a může nám vyjasnit cíl této činnosti. A co se týče zodpovědnosti a transparentnosti, můžeme vidět více. A za třetí chci znát evropskou přenou hodnotu. Dnes jsme dlouho hovořili o SVČ. Tento výbor oprávněně se tázal na všechny tyto tři body, které jsem teď vyslovil a ještě zůstává celá řada výhrad. Co se týče vnější politiky, chtěla bych vyjádřit eh, velkou část těchto eh, výhrad. Vím, že v okruhu čtyři vždy eh, byly potíže, protože zaprvé byl podfinancován protože vím z rozpočtového výboru, že ty peníze, které tam byly, nikdy neplnily politické aspirace Evropské unie ohledně e, rozvoje a vlivu. Za druhé je to nepředvídatelnost spojená s těmito činnostmi. Je jasné, že Evropská unie vždy musí rychle reagovat a soucitně reagovat na krize a jak se dále vyvíjejí. A je Mm, pravda, že teď se krize objevují pravidelně. Proto tedy potřebujeme více flexibility, ale na druhé straně tento okruh vždy byl kritizován účetním dvorem za nedostatek mm, přesnosti eh, v provádění. Takže souhlasím s tím, že kolego, jak kolegové říkali, že potřebujeme flexibilitu, více flexibility, ale také součas, současně souhlasím s tím, že je třeba eh, znovu eh, promyslet, jakým způsobem eh, postupovat a zajistit efektivitu. 6, 6 rozpočtu to je věc, která je důležitá, ale musíme být efektivní. Ano, kvantita samozřejmě musí jít ruku v ruce s kvalitou. Jinak nebudeme schopni ospravedlnit to, co potřebujeme na evropský rozpočet. Nevidím, že by se někdo hlásil z GUE a také nevidím, že by se někdo hlásil z EFD. To znamená, že mohu vzít Jamesa Ellise, prosím. Uh, thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Mám jednu otázku k těm šesti klíčovým cílům, o kterých hovořil pan eh, komisař, a které já to chápu takže Eh, chce zvažovat eh, ve finančních perspektivách, jako je například zvláštní vztah se sousedskými zeměmi a, eh, nebo vykořenování chudoby. Pak je tu eh, ale věc, která je něco více než tedy běžná práce, a to jsou strategická eh, eh, partnerství, strategické zájmy. My máme tedy strategické partnerství, naše instituce se zabývají strategickými partnerstvími, ale v nich je málo co strategického. Zdá se, že jsme si ty země vybrali jenom proto, že jsou strategické, ale pak to v podstatě nic moc neznamená. Můžete nám říci, co to je strategické partnerství, co to znamená? A máte nějakou dlouhodobou strategii pro vnější akci? So, dann frage ich jetzt noch mal in die Runde. Dobr- Ptám se tady, jestli se hlásí ještě někdo další, jestli jsou nějaké další komentáře nebo otázky. Joran, dobře. Potom takže nejprve Joran, potom Čán Joran a potom dostane slovo komisař, aby vám mohl na vaše otázky odpovědět. Děkuji, paní předsedkyně. Hovořilo se o strategických eh, obavách eh, ohledně koordinace mezi EU a členskými státy v rozvojové pomoci, ale zazněla i celá řada dalších otázek. Diskutovali jsme o tom, že velká část kategorie 4 je věnována našim sousedům, pak, že tu je nástroj přestupní pomoci, a že je, máme mm, hodně činností zaměřené na rozvoj. Podívejme se na Střední východ, Azerbajdžán, Arménie nebo Bělorusko Eh, v jiné části světa. Pokud chceme mít větší dopad na tyto oblasti, potřebujeme více finančních zdrojů a také se hovořilo o spolupráci s rozvinutými zeměmi. O tom se také zmiňovalo několik poslanců. Vedli jsme diskuzi o financování eh, potíží související s klimatickými změnami, zvládání krizí a tak dále. Jak už jsem se zmínil, když jsme hovořili s panem O'Sullivanem o SVČ, a podívali jsme se na finanční program 2012-2013. Já vím, že to je krátkodobý program, ale tam se dá nárůst o 5%, 2012 7%, 2013. To je tedy předpoklad nárůstu od komise. A nikdo, anebo nic nepoukazuje na rozvoj na to, že rozvoj by byl po roce 2013 méně důležitý. Takže se chci zeptat pana komisaře, jak eh, se na to díváte vy? Jsou zde nějaké oblasti, kde můžeme snižovat eh, eh, naši účast nebo členské státy budou zase v jiných oblastech ochotnější spolupracovat? budou ochotnější spolupracovat s SVČ, protože na tom sami získají. Každoročně musíme zachraňovat okruh 4 prostřednictvím nástroje e, stability. A teď máme do tohoto okruhu začlenit ještě více rozvoje, více rozvojových témat. Jak chcete tedy e, s, uvést do souladu ambice z prostředky? Vidím, že se nám komentáře rozmnožily, že jste vyprovokoval kolegy k tomu, aby se uh, přihlásili. Takže nejprve kolega, prosím. Děkuji, ještě bych chtěl něco říct, paní předsedkyně. A to ohledně Číny, Brazílie, Indie. Eh, kde eh, by bylo zapotřebí provést takový inteligentní eh, postupný phasing out, tak abychom podporovali spolupráci sever, jich a jich, například poskytovat služby mohl, mohla Čína, my bychom mohli napomáhat s z naší strany a dále ten, ta třetí strana trojuhelníku by byla též na jihu. A pak eh, jak budeme spolupracovat jako komise a 17 členských států. Vzhledem k finančním perspektivám a nárůstu, který se očekává roku 2015, tak je jasné, že bude zapotřebí obrovských zdrojů, pokud ty eh, závazky budeme plnit. Proč bychom tedy nemohli eh, společně vytvořit plánování mezi komisí a některými členskými státy? Já si myslím, že někde už se to činí a podle mého eh, proti tomuto by eh, nestálo vůbec nic, tak abychom překonali nedostatky eh, nebo slabiny rozpočtu v jednotlivých oblastech. A to by vám také pomohlo, abyste případně mohli reagovat, jak to ví paní Georgieva, protože v případě zapotřebí prostředku je třeba apelovat na členské státy. je zapotřebí to, abychom díky e, smlouvě teď měli finanční prostředky, e, abychom je získali koordinovaným způsobem a mohli je následně využívat, kdy je toho zapotřebí. Jetzt e, Rike Manas. Tak a teď Rike Mana. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Já bych měla dvě otázky. Ta první souvisí s rozvojovou spoluprací a rozpočtem. Domnívám se, že zde musíme učinit radikální změny. Je důležité, aby EU byla průkopníkem rozvojové pomoci, ale zároveň byla také schopná obnovy v této oblasti. A dále je zde důležitá souvislost eh, s novými formami obnovitelné zdrojů energie a jak zlepšit podporu v této oblasti. Jaký je váš názor na tyto záležitosti a má komise určitý plán, že by se více pohroužila do této problematiky a do tohoto sektoru, protože se domnívám, že zde můžeme skutečně učinit dobrou spolupráci a EU zde by měla vystupovat. Dále je to program NP. Zná pan komisař problémy tohoto programu a co bychom mohli udělat například v souvislosti s Ruskem. Často je problém, že ty programy jsou vázané na spolupráci s rozvojovými zeměmi a tady je to otázka Ruska. Mohli bychom v rámci NP eh, třeba zohlednit i ty lokální programy, podívat se, jak fungovaly, protože ty projekty jsou si podobné? Děkuji. Děkuji, nyní Reimer Böge a potom bude moci odpovídat pan komisař. Děkuji, já bych jenom rád stručně doplnil to, co zde zaznělo, protože to, co zde už říkali kolegyně a kolegové, vede k tomu, že eh, my sami kriticky projednáváme dané programy, rozvojovou pomoc a rozpočtovou pomoc. To jsou věci, nimiž se musíme ještě více zabývat, také když se podívám na stanoviska výboru DEVE, kde se hovoří o významu vzdělávání a zdravotnictví, tak tato orientace znamená skutečně zaměření na projekty, které pomohou přímo lidem. Je důležité zaměřit pomoc právě sem. Já bych rád věděl, zda celá tato tematika kterou jsme před třemi lety eh, nastartovali prostřednictvím tzv. food facility, tak eh, jsme zde všem neviděli žádné strategické dopady, jak na mezinárodní úrovni, tak na úrovni EU. Nic strategického jsme v této oblasti nepodnikli a proto je možné, že s tím budeme v budoucnu opět drasticky konfrontováni. Byl bych tedy rád, kdyby se k tomu pan komisař nějakým způsobem vyjádřil. A potom otázka zařazení Evropského rozvojového fondu do rozpočtu. Naštěstí zde některé země se vyvíjejí pozitivním směrem, co se týče jejich názoru na tuto problematiku. Mě by zajímalo, jak hodlá komise zacházet s tím, co rozhodnula rada mimo všechny ostatní a to se týk, týká akreditace rozpočtu v oblasti klimatu a nedostatečné diskuse s parlamentem. Já si myslím, že by se zde neměla nechat komise připravit o svoje věci a že zde máme skutečné problémy v této oblasti. Vidíme to například na straně 15 tohoto skutečně skvělého souhrnu našeho oddělení pro politiky, oddělení D. Vidíme zde rozpočet a kam nakonec eh, peníze skutečně došly, vykrystalizovává se z toho dobře, jaké jsou naše deficity, kde je třeba rychle reagovat a proto eh, bych požádal komisi, aby vedle zvažování uspůsobení programu a marží také zvážili to, zda nepotřebujeme ještě jiné nástroje, například srovnatelné s interním nástrojem fondu stability, tak abychom nemuseli potom eh, takovým nedůstojným způsobem rozhodovat vždy rok od roku znova. Takže vyvinou zde takový nástroj, který nám umožní rychleji reagovat než ten náročný rozpočtový proces, který je každý rok. Děkuji. Děkuji vám. Pane komisaři, Nyní vás žádám o vaše odpovědi. Máte trochu více času, protože dobře stíháme, všichni byli ukáznění, takže máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Začnu tedy konkrétnějšími tématy a přejdu k těm eh, širším. Jedno z takovýchto témat je eh, řízení a zpráva eh, pomoci ze strany EU. Na základě zprávy účetního dvora o tom, jak používáme EDF a peníze z rozpočtu, se tím zabýval rozpočtový výbor. A mohu říci, že v EDF naš máme po 2% chybovost a že v rozpočtu to bylo jinak 5, e, takže můžeme říci, že v některých eh, oblastech si vedeme lépe než v některých interních eh, politikách. A tato tendence bude pokračovat. Nyní k transparentnosti. Veškeré naše projekty jsou velmi transparentní, přístup k ním je zaručen online. A bylo taky řečeno, že na, některá, na některé stránky se nedostanete, ty se otevřou velice jednoduše a i hned. A také Komise podporuje eh, mezinárodní transparent, eh, iniciativu zaměřenou na transparentnost. Takže tyto oblasti opravdu jsou brány velice vážně. Jak já vím, a bude to eh, také oficiálně oznámeno. Spolupráce s našimi protistranami funguje velice dobře. Když se podívám na stávající situaci ve světě, například eh, Súdán a tamní úspěšné referendum, nebylo by to možné bez naší finanční pomoci. A pokud je tu možnost eh, bojovat eh, a vyhrát proti pirátství v Somálsku, tak to taky nepůjde bez naší finanční pomoci. Takže operace na bezpečnost a udržení míru jsou potřebné a jsou tady a e, často e, e, je mír zachován kvůli pomoci EU. My se snažíme rozlišovat mezi mnoha zeměmi. V mnoha zemích se zlepšuje situace ve zdravotnictví, ve vzdělávání. Snažíme se vykořenovat chudobu a máme v tom určitý Mm, úspěch, takže má smysl, aby EU budovala silné následovnější politiky. A pak je tu jedna konkrétní situace, která se udala za tohoto finančního rámce. Samozřejmě respektujeme eh, rozpočtové diskuze a všechna pravidla. A Evropská unie má velice jasný rozpočet v mnoha případech. Evropská Eh, činnost nebo evropské úsilí nahradilo úsilí členských států. Například summit eh, k cílům tisíciletí v New Yorku. Jména 70 členských států eh, se, se postavilo za nástroj mm, pro cíle tisíciletí. A mm, to znamená, že my poskytujeme dobré příklady. A teď budu procházet jednotlivá témata. Ohledně strategie EU 2020. Jsem silně přesvědčen, že bychom neměli rozdělovat vnější politi- nástroje pro vnější politiku od, od práce komisařů. Já jsem byl na, eh, komisařem pro energetiku a eh, teď jsem, na, teď jsem komisařem pro rozvoj, ale vím, že můžeme začlenit mnoho těchto oblastí i, mm, i do jiných témat. Měli bychom zachovat při těch eh, demokratickou kontrolu. Ohledně flexibility bylo řečeno, že třeba mít určitý stupeň flexibility, ale že je také zapotřebí koordinovat flexibilitu s demokratickou kontrolou která zaručí, že flexibilita je dostatečná a že bude plně pokrytá právě tou demokratickou kontrolou. Ohledně rozpočtu na EDF, Evropský rozvojový fond, už jsem řekl své stanovisko. E, ta myšlenka e, funguje dobře, je konsolidovaná, ale e, měli by poskytovat možnost kontroly parlamentu. Charles hovořil o tom dobře, že má svůj názor, ale podle mne by to mělo být eh, možnost demokratické kontroly. Na jedné straně je to obtížné, ale pokud projdete takovou demokratickou kontrolou, tak jste mnohem silnější. Jste krytí a, nejste mm, odkrytí jako s ohledem na politiku, protože může dojít například k nějakému špatnému úsudku ve vnější politice. A proto já jsem přesvědčen, že je zapotřebí eh, mít tedy silnou takovouto eh, kontrolu. Když se eh, podívám na evropskou rozvojovou politiku, každý projekt je víceméně schůdný, životaschopný a může Eh, pomáhat o něm zemím. Teď, když máme novou architekturu, když ji budujeme, máme tuto službu eh, pro vnější činnost, která má eh, jako nejvyšší představitelkou místo předsedkyně komise. A navíc, když teď můžeme spolupráce mezi radou a komisí tímto způsobem, můžeme být mnohem důslednější při um, uplatňování našich politik přímo na místě. My už stále lépe eh, reagujeme naše, na vaše otázky po tom, čeho jsme dosáhli. Jak jsme například prospěli zdravotnictví, eh, míru, eh, rozvoji. Takže se také čím dál lépe učíme odpovídat na otázky, na které je třeba odpovídat. Já k k tisovým otázkám, ano, situace se mění. Ty procesy byly hodně veliké. Od rozpočtové pomoci k zelené knize k inkluzivnímu růstu a parlament se plně účastní celého tohoto postupu. My se snažíme tedy obejmout mm, tu, celou e, tuto situaci a využít celého tohoto procesu tak, abychom eh, byli schopni napomáhat udržitelnému rozvoji, vytváření eh, slušných, důstojných pracovních míst. Eh, je to tedy velice správně, co jste říkal, Charles, jako obvykle velice prozíravý a koncizní, ano. Budeme potřebovat více peněz na rozvoj, více zacílit naše činnost a dopad na dobrou zprávu. Eh, věcí v daných, daných zemích. Nástroj stability může být jasně formulován jako nástroj rychlé reakce, který lze použít v konkrétních situacích, když vzniknou, a pak jej přenést do humanitární pomoci. To lze velice jasně takto vyjádřit. A přesně takovýto nástroj potřebujeme, my se snažíme využít eh, v současné době, tedy využíváme nástroje pro rozvoj za tímto účelem a někdy je to politicky těžko obhajitelné. Ohledně DCI+, to byla ta otázka na strategické partnerství. Eh, já se na to dívám tak, že Čína, Indie nebo Brazílie, na rozdíl od jiných zemí středního příjmu, protože také poskytují velkou část eh, rozvojové pomoci. Víte, mm, je mi takové trochu divné poskytovat rozvojovou pomoc zemi, která také poskytuje rozvojovou pomoc někomu jinému. Eh, ale musíme mít velice jasné dohody mezi sebou Eh, které se staví na tom, že my umíme lépe to a vy zase ono. Je to například v souvislosti s klimatickými eh, změnami. Zachycování uhlíku je v našem zájmu, aby to Čína dělala, proto je třeba, aby, abychom my investovali do těchto konkrétních technologií. Také máme zájem na tom, aby docházelo k výměnám studentům, takže to je také pro nás strategický zájem a měli bychom to samozřejmě podporovat i finanční prostředky. Ale není to klasická rozvojová pomoc. A proto by to mělo být e, kryto e, nějakým nástrojem, jako je IC+. A když nás lidé obvinují, že my poskytujeme rozvojovou pomoc Číně, tak to není e, tak, protože my poskytujeme pomoc i jiného typu v našem strategickém zájmu. Samozřejmě k tomu je třeba připočíst i Rusko k těmto zemím, protože to je také náš strategický partner. Máme zájem na tom, abychom spolupracovali e, s Ruskem a je třeba pokrýt určitá e, pole působnosti, nicméně to není rozvojová pomoc. Ohledně rozdělení rozpočtu, ano, je třeba, aby zde byla jasná kontrola. Já jsem proto, jsem také proto, aby to byly přísnější podmínky, proto, aby vše bylo hodnoceno, měřeno. A my teď vidíme, že je tu velká důvěra v země, kterým je poskytována rozpočtová pomoc. Tak to by to mohlo být i e, s nevládními organizacemi. Ale pokud e, takto Eh, jednáte přímo s vládami, tak je to opravdu nejrychlejší způsob, jak dosáhnout výsledku. A proto musíme velice bedlivě eh, politicky uvažovat, pokud takovýto nástroj přímé rozpočtové pomoci někomu udělujeme. Není to univerzální nástroj a potřebujeme k němu garance, že budeme schopni hájit to, že tento nástroj bude použit v zemi, která eh, bude chránit lidská práva a podobně. Někdo se zmínil o Tunisku. Ano, tam jsme poskytli dobrou podporu eh, obyvatelům. Ale já teď mohu říci jen to, že bych, že, že těžko můžu teď monitorovat eh, prostředky a o tom, ohledně demokratického, eh, demokratické kontroly, jak jsem řekl, je to nutné, ale musí to být jasně definováno podle, eh, podle smlouvy. Nebudu se zabývat eh, touto otázkou právě teď. Evropská přidaná hodnota. Zelená kniha o tom hovoří. Já si myslím, že e, je tu velká evropská přená hodnota. E, je ale důležité, aby poskytovala Evropa 27, tedy 27, tak, aby bylo jasně zřetelné, že tato pomoc má naši komunitární hodnotu. A například u velkých investic do udržitelné energie nebo do e, bezpečnosti potravin a zemědělství protože tímto ukazujeme, že můžeme strategicky se pustit do těch oblastí, kam, eh, kdyby se tam účastnili členské státy, kdyby nezískali tolik viditelnosti jako my, nebylo by to tak zřetelné. Například Haiti. Už jsem to zmínil na plenárním zasedání. Rhodes eh, kritizuje, eh, že vybudování infrastruktur není dokonalé, Eh, my ale uvidíme výsledky až za pár let, to všechno není vidět hned. A kdybych eh, eh, tam budoval domy, tak dobře, získáme si i hned velkou vizibilitu, ale někdo musí přece budovat i infrastruktury. A to vyžaduje právě koordinaci, a plánování s členskými státami. Takže to se potřebuje jasná struktura. Další otázka je, za to všechno dostačuje. Víme, že ten cíl je 0,7 hrubého národního důchodu pro rozvoj. Nepochybně s ohledem na eh, vykoření chudoby musíme říct, že to bude vyžadovat více eh, prostředků. Nemůžeme ale mobilizovat více eh, peněz od daných poplatníků, ale spíše investic. A to se týká těch zemí, kterým tedy budeme pomáhat, těch cílových příjemců, kde mají stabilní prostředí, kde e, můžeme přijít na jejich území a můžeme tam tedy e, ukázat e, výsledek našeho působení. Podívejte se na Čínu a Indii. Podporují to, aby jejich firmy pracovaly v rozvojových státech. Jde jim také o to, aby dostali více soukromého sektoru, soukromých podniků do těchto Eh, rozvojových států. Eh, tím se pozbudí tamní hospodářství a můžeme tím pozbudit, když takto budeme působit, eh, i prosazování lidských práv. Joran hovořil o možném nárůstu nebo snižování financí. Já bych mohl říct, že všechny oblasti potřebují financování. Demokracie potřebuje prostředky, otázka krizí také, protože počet krizí narůstá, jejich hloubka eh, také, takže spíše by měly rozpočtové orgány říci, kolik jsou ochotny nebo kolik nám mohou udělit. Je tu ale celková rovnováha mezi tím, co můžeme vynaložit a, a tím, co eh, bychom mohli tedy naschromáždit. V současnosti pracujeme s členskými státy na celkových vztazích, tedy mezi mm, EU a členskými státy. Musím říct, že tyto vztahy se zlepšily. Například britský ministr dnes večer byl v Somálsku a řekl, já tam jedu, protože vy tam jste také. Takže Evropa Evropa je někdy mnohem silnější, než jak se nám jeví zevnitř. Členské státy jsou spokojeny s tím, že něco podnikáme a e, je, je pro ně možné využít synergii, pokud my jako Evropská unie jsme viditelně někde působíme. V některých zemích bylo eh, silným růstovým faktorem pro eh, vlády eh, investovat do energetiky. Myslím, že zapotřebí, abychom v rozvojových zemích investovali do zelených projektů, protože se může stát, že v rozvojových zemích dojde k velkému kácení pralesů a jejich zuhelnění. Potřebujeme tedy více prostředků na čistou energii a ještě nástroj eh, na eh, zaručení potravin. My máme plány na mm, krize a snažíme se reagovat v krizi na, na situaci a dále takto plánujeme. Nicméně tuto pomoc poskytujeme eh, prostřednictvím různých aktérů. V těchto krizích jde často o to, abychom předešli prudkému navýšení cen potravin. A ten náš eh, potravinový nástroj k tomuto přispívá. Eh, pravděpodobně nebudeme moci být ve všech oblastech, nebudeme moci působit úplně všude a kvalitně. Musíme se skutečně zaměřit na to nejdůležitější. A je opravdu na rozpočtových orgánech, aby rozhodli, co můžeme dělat tímto způsobem, protože samozřejmě pak se nám sníží i cena za eh, odhady eh, expertů a také eh, administrativní náklady, které jsou způsobeny tím, že se zabýváme příliš mnoha věcmi najednou. Musíme si tedy stanovit strategii pro vnější eh, činnosti, to je jasné. Co se týče rozvoje, je to jasné. Taky máme strategické partnery a dochází eh, k dalším eh, rozvojům v této v těchto vztazích eh, se strategickými partnery. Jak zelená kniha, eh, tak jednotlivé členské státy a Evropská unie jako taková eh, si musí vytvořit strategii pro strategické partnery. Toto je všem jasné a ze všech dokumentů to vyplývá. Myslím, že už za rok činnosti je patrné, že byl vykonán obrovský krok vpřed a k dalšímu vývoji ještě bude docházet. Já se omlouvám Eh, paní předsedkyně, že jsem byl schopen uchopit jen eh, některé z těch témat a budeme například zítra eh, diskutovat o takovýchto tématech ve skupině komisařů. Ja, erstmal, Děkuji, opravdu vám velice srdečně děkuji, pane komisaři. Nemohl jste zodpovědět všechny dotazy, například eh, otázka Jamesa Ellise asi nebyla dostatečně zodpovězená. Nicméně zde stále je onen příslip, že je možné na některé otázky reagovat i písemně. Zazněla zde řada otázek, na které jste zareagoval. Jistě jste také pocítil tu výraznou podporu a co můžeme zde všichni eh, podepsat, je, že my vás propagujeme a že vy jste tedy dosti vidět na různých místech. O čem jste také hovořil, bylo to, že některá opatření Evropské unie nahradila opatření členských států. Když budete eh, odpovídat písemně na naše dotazy, bylo by vhodné, kdybyste nám mohl také zaslat seznam takovýchto opatření. To by nám potom výrazně pomohlo při argumentaci. Nejde o to období teď do června, ale až potom budeme jednat s členskými státy o otázce objemu našeho rozpočtu, tak by bylo vhodné to mít, protože to je skutečně důležitá informace. Nyní nám ještě Salvador Garriga schrne danou problematiku, takže to stihneme do konce našeho dopoledního zasedání. Děkuji, paní předsedkyně, budu hovořit stručně. Chtěl bych poděkovat panu komisaři za to, že přišel mezi nás a také mu děkuji za jeho odpovědi. V našem výboru panuje konsenzus o významu a zvláštnostech zahraniční politiky. Není tam nic předvídatelného, jsou tam staré krize, k nímž se přidávají zcela nové krize. A to je typické pro tuto oblast i pro jiné oblast, že finanční prostředky nejsou odpovídající cílům a potřeba se neustále zvyšuje. Například si vezměme novou eh, krizi v oblasti Středomoří a všemi finančními dopady. I na tom se zde shodneme napříč politickým spektrem. Potřebujeme více flexibility a to musí jít ruku v ruce s větší demokratickou kontrolou. A to minimálně řekl zde kolega Berman z výboru pro rozvoj. Také zazněla čísla o nelegálním využívání prostředků z, Fondu pro rozvoj. To by mělo být alarmující pro všechny dotčené země a organizace. Strategie 2020 zde jsou vytvářena určitá propojení mezi bojem proti důsledkům změn klimatu a energeticko-politickými cíly. Existuje zde určitý omezený vztah mezi vnější politikou a strategií 2020. Jistě, nicméně zde potřebujeme eh, separátní rubriku v příštím finančním výhledu. Do, odkazuji na to, co říkal pan kolega Ešvert a pan kolega Böge když hovořili o výši rozpočtových prostředků pro zahraniční oblast. Mohla eh, by být přiměřená, ale ještě je zde potřeba toho zdůvodnění. Zde nezdílíme názor pana komisaře. Myslím si, že máme zde pouze omezené možnosti, když pan komisař hovoří například o tom, že v Haiti ztrácíme pozice a vliv, Neměli bychom to všechno příliš mikroskopicky zkoumat, ale někdy bychom tak měli činit, když zkoumáme to, kde a za co vydáváme naše prostředky. My chceme ve všech oblastech, kde působíme, vytvářet přidanou hodnotu. Tato přidaná hodnota se neprojevuje pouze v nějakých konkrétních akcích, ale také ovlivňuje naší vnitřní politiku. Například je to problematika migrace, Čím více se staráme o dobré sousedské vztahy, o zlepšování životní úrovně ve třetích zemích, tím méně budeme muset vydávat eh, na migrační politiku. Takže přidaná hodnota zahraniční politiky Evropské unie se projevuje skutečně na mnoha místech. Finanční vybavení Evropského rozvojového fondu Doufáme, že v radě se ta myšlenka dočká větší podpory, ale už zde také zaznělo, že bude potřeba zajistit to, aby prostředky pro vnější činnost byly navýšeny. Dovolte mi také poukázat na další významnou věc. Pan Mitchell hovořil o tom, že ve Spojeném království vznikl projekt, protože už ta daná země v jiné zemi působí. Ano, je tomu tak, že některé země někde působí a mají třeba i méně prostředků, než tomu bylo dříve. Jsou zde důležité projekty zemí v oblasti humanitární pomoci, i projekty Evropské unie, ale to znamená, že napřed musíme mít tyto prostředky, že členské státy budou souhlasit eh, s využitím těchto prostředků na Evropské unii a že je, je efektivnější vydávat tyto prostředky na úrovni EU než členských státech. Je důležité, aby se žádné prostředky nestrácely. Pan komisář poukázal i na další téma a to možná také ovlivní náš názor na příští finanční výhled. A sice, že eh, rezerva na humanitární pomoc by měla být víceletá. To je myšlenka, kterou bereme na vědomí a budeme o ní v budoucnu diskutovat je důležité, abychom se postarali o lepší koordinaci. A sice koordinaci vnějšího působení interních opatření. To je zatím velice roztříštěná záležitost, která nám ubírá na účinnosti. Také bychom měli nalézt odpověď na otázku, zda vnější působení interních politik by mělo pat patřit do externího okruhu anebo do toho interního. A na závěr mi, pane komisaři, dovolte zmínit roli ICI plus při utváření budoucí politiky sousedství, případně našich vztahů se třetími zeměmi. Je důležité tento program více zdůrazňovat. Hovořili o tom také kolegové, že bychom zde možná měli změnit přístup zvláště u těch rychle se rozvíjících zemí, které mají vyšší růst než my v Evropské unii. Samozřejmě Evropská unie nemůže pokrýt úplně všechny podpory na celém, potřeby na celém světě. Děkuji. Je vída. Dámy a pánové, děkuji vám a sejdeme se opět odpoledne.